Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové, všichni, eh, kdo přišli včas, jsou již zde a já vás vítám a vítám také Rivanta Sanchez, člena účetního dvoru. Jsem velmi ráda, eh, že zástupce účetního dvora dorazil, aby nám poreferoval o agenturách Spravodajové eh, jsou Richard Černecký, kolega Počínsky a kolega Legutko, kteří si rozdělili agentury mezi sebou, tak aby bylo možné co nejlépe zareagovat na eh, účetní dvůr a jeho práci. Chtěla bych vás tedy požádat o slovo a poté pana zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Dovolte, mě, dovolte, abych stručně uvedl diskuzi, o které doufám, že bude zajímavá. Je to o velmi zajímavém subsystému evropských institucí, který tvoří evropské agentury. Máte Eh, materiál eh, nebo podklady u vstupu do této zasedací místnosti. Tam je má prezentace vytištěná, takže já eh, bude, budu moci být stručný a pregnantní. Jde o komplexnost toho subsystému podsystému evropských institucí. Rozpočet je méně než 3 z celkového evropského rozpočtu. Ovšem přesto vidíte, jak složité je financování agentur. Máme šest různých modelů, nebo bylo šest možných modelů, eh, jak financovat těchto 43 agentur a jaká by měla být pravidla. Tady vidíme takový nástin toho, jak smíšené jsou zdroje jejich eh, vynaložení ve prospěch Evropské unie. V tom eh, celkovém obrázku administrativních výdajů eh, jste důležití jakožto Evropský parlament a agentury tady viděly 1,6 miliard. Evropský parlament je v tom ještě lépe vybaven, ale toto je celkově pouze malý podíl eh, z celkového rozpočtu a zaměstnanci tvoří pouze 17 z celkového počtu zaměstnanců nebo eh, dočasných zaměstnanců evropských institucí. Celkový počet zaměstnanců, kteří pracují pro evropské instituce, to je asi 60 tisíc, odpovídá eh, úřadu malého členského státu, jako je například Litva. Nezahrnuje to učitu, učitele a lékaře, a, ale eh, jsou to eh, úředníci 50-60 tisíc. Přesto, že je to téměř zanedbatelné ve srovnání s celou Evropskou unii, myslím si a vždy opakuji, že evropské agentury hrají mnohem významnější roli, než by naznačoval tento podíl. Podívejme se tedy na naši zprávu, která byla zveřejněna 15. října. Vlastně jsme zveřejnili dvě zprávy jedna agregovaná zpráva pro agentury, to je tato tlustá kniha. A potom, to jedno byl tedy výroční zpráva, byla výroční zpráva a tady máme audit stručněji a tam je mnoho zajímavých informací a je to přehlednější. Naše zprávy o agenturách vlastně mají takové tři charakteristické rysy. Za prvé, jak jsem uvedl, Vydali jsme tuto zprávu o jeden měsíc dříve, než předepisuje evropská legislativa a to na úkor úsilí e, Evropského účetního dvora, ale je to i díky, díky agenturám, které jsem e, zapojili vytvořili eh, účetní závěrky včas a vlastně tam bylo potřeba ty věci různě zkontrolovat a to prostě všechno prošlo. Agregované zveřejnění zdrojů, eh, to je poměrně nový postup a také přináší možnost horizontálního pohledu na problémy, kterým eh, agentury čelí. Některé z nich bych zmínil. Může to být dobré téma pro diskuzi v legislativních orgánech, jako je Evropský parlament, tedy výbor KONT, ale i na radě. To může být zajímavé příští týden, až budeme zprávu zveřejňovat. Je to zajímavé, mnohem zajímavější než dříve. Je to takové zvláštní hovořit tady o zajímavé finanční zprávě, ale uvidíte, podívejte se na to, jistě vás to zaujme. Naše zpráva se stává ze tří kapitol. Třetí kapitola, ta je velmi podrobná, pokud jde o informace o agenturách. V kapitole 1 tam je ten mandát auditu, tak obecně e, potom další kapitola, druhá kapitola, tam jsou horizontální otázky, akce, které by měly být učiněny v rámci celé sítě a výsledky. To je ve třetí kapitole. A to asi od účetního dvora neuslyšíte až tak často, ale jsou dobré a lepší, vylepšují se. To bych zdůraznil. Vidíte to na výsledcích našich stanovisek o všech agenturách. Máme tady čistý výrok. Jedna agentura dostala pouze kvalifikované stanovisko, protože do velké míry eh, to vyplývá z problému z minulých let, o kterých jsme tady diskutovali velmi podrobně na vašem výboru v minulosti a myslím si, že ředitel agentury by o tom mohl později také pohovořit. Pokud jde o horizontální výsledky, máme tam 100 eh, poznámek, eh, a um, říkali jsme, že je malý pokrok, nebo další pokrok směrem k harmonizovanějšímu IT prostředí. To je dobře, díky té síti agentur, agentury, protože je to jednoduché, stále více využívají standardní IT systémy a nevytváří si své vlastní. Nedostatky jako obvykle spočívají ve zadávání veřejných zakázek a Tady jsou tři obdobné problémy, které se vyskytují v mnoha agenturách. Eh, to jsou nevždy vhodná kritéria zadání eh, a tedy ty části, které se zadávají, tam hrozí, eh, že uchazeči nebudou schopni to naplnit. Tady by vše mělo být vždy podpořeno důkazy, že tedy bylo odůvodněné rozhodnout e, z vlastní ruky a rovnou začít využívat a ne jít tím obvyklým postupem. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit a upozornit vás na ní, to jsou lidské zdroje. Během dnešního odpoledne uslyšíte další zprávy k reformě zaměstnanců a my jsme zjistili, že 5 snížení nákladů, tedy pardon, zaměstnanců a to tak, že e, vlastní zaměstnanci byli nahrazeni externími Eh, firmami, třeba konzultačními firmami. Ve velmi citlivých otázkách to může vyvolat riziko, kdy nějaká velmi důležitá aktivita agentury je vykonávána outsourcovaně, to znamená, dělají to lidé, kteří nejsou zodpovědní eh, vůči evropským daňovým poplatníkům prostřednictvím služebního řádu. Takže o tom bychom měli ještě diskutovat, kde by bylo možné věci vylepšit. Interní kontrolní rámec, tady došlo k určitému pokroku, ale mohlo by dojít k rychlejší implementaci, nebo implementace by měla probíhat rychleji, pokud, jsou, pokud jde o servisní poplatky. Tady je to složité, když nebude změněna legislativa, tak agentury ty věci nevyřeší. Agentura pro chemické, zálež... pro chemické látky, ehm, ta je tady také vyzdvižena, tady je potřeba eh, která má určité problémy s tím, že se musí velmi mm, obracet na národní státy a ehm, pracně zjišťovat, kolik vůbec budou mít prostředků. Dále rozpočtový postup není jednotný pro všechny agentury, některé se samofinancují a my si myslíme, že proces absolutoria by měl být e, stejný i u agentur, které se samofinancují. Neměli by absolutérium eh, udělovat národní orgány, ale Evropský parlament. Podpůrný orgán, orgán eh, který Evropský podpůrný asilový orgán. Ehm, tady jsme také měli nějaké zjištění, pokud jde o Frontex, tak také. mohou potom pohovořit. Pokud ten problém je méně než 2% z rozpočtu agentury, tak tam dáváme čistý výrok, protože to nepřekračuje práh významnosti. Reformy jsou prováděny velmi efektivně a ta situace mě velmi těší. Pokud jde o konkrétní agentury, tak bych měl pár doporučení. Tady bych upozornil na naše zvláštní zprávy o výkonnosti, kde se řeší všechny aktivity agentur. Jsme eh, samozřejmě připraveni odpovídat na vaše otázky. Máme tady také členy našeho týmu, kteří v případě potřeby vyjasní podrobnosti a přeji vám dobrou a produktivní diskuzi a doufáme, že nakonec tedy absolutorium bude uděleno všem agenturám, kde byl proveden audit. Děkujeme za precizní přehled a jsem velmi potěšená, že dám slovo nejprve ženám, paní Gregoris. EASO. Jsem velmi ráda, že jste mezi námi. Velmi si vážíme toho, jak eh, tady usilujete o to, aby EASO mohla opět dokonale fungovat. Vy se tady se svým týmem velmi angažujete. Druhý je tady pan Didgery, kterého bych chtěla přivítat. My ho také na našem výboru známe. A pak je tady pan Hansen z Echa. A vás jmenuji na posledním místě, ne protože eh, byste byl méně významný, ale vy jste ten, který bude hovořit za všechny tři agentury a proto vám uděluji slovo. Thank you very Děkuji vám velice, paní předsedkyně, za milá slova a za to, že jste představila delegaci, která dnes zastupuje agentury. Chtěl bych začít omluvou pana Hermana, paní Herman, která bohužel dnes nemůže přijet a já jsem s spolu předsedou eh, agenturní sítě a já nyní ji zastupuji, ale od příštího roku, od března, budu předsedou této sítě, takže budeme spolu vzájemně osobně spolupracovat. Chtěl bych vám poděkovat za, toto, za tuto diskusi v souvislosti s absolutoriem. My jsme také přesvědčeni o tom, že tyto dialogy a diskuse jsou součástí legitimity agentur. A také musíme si uvědomit, že chceme také zlepšit naši činnost v oblastech, kde, se, kde je to zapotřebí, společně s kolegy z účetního dvora. A vy nám také říkáte, kde pracujeme dobře, to je správný signál jak směrem k nám, tak i k občanům, takže říkáme, že se jedná o dobře fungující agentury a jsme velice rádi, že tato kontrola dopadla tak dobře. Agenturní síť představuje 47 agentur a společných podniků. Já tady hovořím pouze o agenturách, které spadají do vaší pravomoci. Já bych chtěla chtěl, já jsem původně chtěl hovořit o určitých výsledcích, ale člen účetního dvora eh, udělal velice dobrý úvod a také jeho slova, eh, k která hovořila o tom, že pracujeme dobře a že je jenom pouze eh, několik málo výhrad a já musím říci, že si dovolím k jeho eh, slovům se rád připojit. Je tady také některých reflexí já se domnívám, že my jako síť eh, jsme udělali pokrok s tím, že sdílíme služby. O tom se často diskutovalo. Například v oblasti, když provádíme například společné reklamní akce, anebo také, když společně provádíme výběrová řízení a také sdílíme určité systémy IKT s komisí. To je velice důležitý pokrok, ale je také důležité si uvědomit, že je celá řada rozdílů mezi agenturami a právě proto nemůžeme sdílet velké části naší činnosti. Zeměpisné rozložení po celé Evropě je skvělé, jsme blízko občanům, ale má to také, oper, přináší to operační potíže při sdílení služeb také jsou agentury různě velké, jsou malé i velké a to je také velice e, závažná překážka pro sdílení služeb. A také agentury mají být nezávislé a to je také věc, na kterou musíme zohledňovat při sdílení služeb. Přestože máme mezi sebou tyto rozdíly, tak se domníváme, že jsme udělali pokrok při sdílení služeb. Toto vidíme především na dvou nových agenturách, kteří se k nám, které se k nám připojily před měsícem na posledním zasedání. Tyto agentury využívají tyto sdílené servisní balíčky. Takže je to také velká pomoc pro nově založené agentury. Podívám-li se na výzvy, kterým čelíme, tak tady bych si dovolil zmínit tři. Jedna se týká flexibility a je to flexibilita z hlediska smluv, které poskytujeme zaměstnancům. Agentury často mají různou administrativní a pracovní zátěž a také určité špičky v této zátěži, takže často naše smlouvy, které uzavíráme se zaměstnanci, právě tyto Eh, překážky či problémy nezohledňují. Takže to je jedna oblast, kterou bychom měli také řešit. Další dvě výzvy eh, sedí, jsou spíše perspektivní v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Obecně chci zmínit dvě věci. Vysoce si vážíme Eh, přístup eh, k jednotlivým agenturám a my se domníváme, eh, že jsme velice diver, různorodé, my spolu spolupracujeme, ale přesto je třeba k jednotlivým agenturám přistupovat individuálně, například v otázkách rozpočtu, v otázkách pracovních programů a tak dále je třeba postupovat tak, že diversifikujeme jednotlivé agentury. A poslední bod, třetí bod, který zbuzuje určité obavy na naší straně. My jsme od mnoha agentur slyšeli, že dostali ještě další pracovní e, zátěž, ale nejsou vybaveni dalšími lidskými zdroji ale často se očekává, že to agentury jednoduše zvládnou. Někdy se to zvládnout dá, ale nedá se to dělat trvale. A právě u některých agentur je situace taková, že se dostali do bodu zlomu, takže mají, dostávají stále nové úkoly, ale nemá je kdo zpracovávat. Takže to je úvod z mé strany. Já bych chtěl ukončit svá slova tím, že řeknu, že naše eh, síť, eh, která také obsahuje sdílené služby, je velice důležitá a těsně spolupracuje s vámi a s dalšími výbory a my rádi budeme poskytovat naše expertní znalosti a eh, informace ve prospěch evropského proces, eh, ve, evropského projektu. Děkuji vám. Děkuji vám velmi eh, z naší strany a nyní dávám slovo našemu zpravodaji panu Grušinskému. Velice vám děkuji. Paní předsedkyně, Chtěl bych srdečně poděkovat všem zástupcům účetního dvora, panu Takošovi a také bych chtěl pozdravit eh, ředitele agentur, vážené poslankyně, vážení poslanci týká se to klíčové otázky. Nyní se zabýváme klíčovou otázkou, což je udělení absolutoria agentura Agentu, 32 agentur v EU dělají různ, provádí různé úkoly technické i právnické a v těchto agenturách pracuje asi 11 400 pracovníků. Je to asi pětina veškerých pracovníků EU a jejich rozpočet jsou asi 4 miliardy euro. Je to o 20 navíc ve srovnání s rokem 2017. A to je značná část rozpočtu. Agentury, které účetní dvůr nyní kontroloval, Většina agentur eh, podléhá procesu udělování absolutoria ze strany Evropského eh, parlamentu. U všech 32 agentur byly potvrzeny eh, pozitivní výsledky, tak jako tomu už bylo v minulých letech. Nyní bylo vypracováno stanovisko o všech kontrolovat státních agenturách a to v souladu e, s finančními předpisy. Účetní dvůr také vydal dobrozdání o řádnosti a legalitě účtů. Toto platí také pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu jaké hlavní hrozby či nebezpečí pro decentralizované agentury existují. Za prvé riziko riziko z hlediska věrohodnosti je nízké. Eh, na agentury jsou delegovány úkoly ze strany komise a tím pádem zde vznikají povinnosti i příjmy pro agentury. Nyní se nám jedná o eh, transparentnost a o legalitu příjmů. Tady je riziko relativně nízké, ale existují určité výjimky. Existuje také existují určité rizika a zde musím říci, že agentury, které jsou financovány z rozpočtu, také podléhají e, předpis, rozpočtovým předpisům. E, mezi jednotlivými agenturami existují samozřejmě rozdíly a nyní bych chtěl hovořit o výdajích v jednotlivých kapitolách první e, výdaje, tam je riziko nízké. Tady účetní dvůr také kontroluje Eh, účelnost eh, těchto výdajů. Tady existovalo několik chyb, ale musím říci, že agentury často musí eh, zaměstnávat ještě další zaměstnance a tady někdy dochází k chybám. A potom administrativní výdaje. Riziko je zde středně vysoké a je to rozdílné podle služeb v souvislosti také s vybavením IKT. Existují různé postupy v oblasti výběrových řízení. A potom také zpráva agentur není vždy úplně transparentní. A také se často nedosáhuje z dobrého poměru mezi výkonem a náklady. A to byl také hlavní důvod, proč vznášel účetní dvůr určité výhrady. Potom také náklady na kanceláře, to jsou náklady, které se platí průběžně E, nyní existuje zvýšené riziko, jestliže se zaměstnávají noví pracovníci a nebo jestliže se nakupuje IKT. Někdy také platí specifické národní rámci pro agentury. A závěrem tady máme operativní výdaje. Tady považujeme riziko za střední až vysoké. Principiální riziko v souvislosti se zakázkami je podobné riziku v oblasti personálu, i když náklady zde mohou být vyšší. Pokud se týče příspěvků či dotace, které se vyplácejí, tak tady je, jsme dospěli k názoru, že kontroly se mohou zlepšit, neboť kontroly v agenturách nejsou vždy účinné. A nyní chci položit otázky jednotlivým agenturám. Na počátku bych chtěl položit otázku agentuře ECHA. Účetní dvůr poukázal na to, že agentura eh, má vlastní finanční zdroje a také vybírá poplatky od firm, které registrují chemikálie. A potom také dochází k vyplácení eh, na základě firemních informací. Ex post kontrola prokázala, že někdo kdy dojde k takovému návalu plateb a ke konci roku 2018 to došlo k potížím a jakým způsobem bychom mohli tuto situaci zlepšit. A e, to souvisí s tím, že se provádí zúčtování, ale jde o to, aby celý proces zúčtování probíhal efektivněji. A proto se také ptám, jaká nápravná opatření by měla agentura dělat, když vzniknou nesrovnalosti, jak se to má řídit u výběrových řízení ve veřejných zakázkách. A potom Frontex. Oč, já se ptám jasně, protože s Frontexem máme operativní kontakt v Polsku a Frontex je důležitou agenturou, ale dnes sedíme v Evropském parlamentu a proto se chci zeptat ředitele, Eh, na následující. Agentura spolupracuje s jednotlivými zeměmi při operativním nasazení. Je to 170 milionů euro, které byly vynaloženy a nyní také zjišťujeme, že se zvýšily náklady na zaměstnance a také ke konci roku 2008 byl zaveden nový eh, kontrolní systém ex ante. Účetní dvůr řekl, že náklady, které souvisejí s výbavou, že tyto informace týkající se výbavy nejsou uh, dostatečné a provádí se kontrola ex ante eh, u nákladů Frontexu a někdy se platí náklady, u kterých nemáme eh, vůbec žádné doklady. A v minulých letech Frontex neprováděl žádné kontroly a proto někdy dojde k vyplácení Eh, nákladu a proplácení nákladu bez dokladu. Jak můžeme tuto situaci zlepšit, jestliže se udělují zakázky v zemích, se kterými se spolupracuje? So, vielen herzlichen Dank. Eh, děkuji vám za takový počet eh, dotazů a za to, že jste tak intenzivně zabývali tuto zprávu a pan Hans Jerry Eh, dala bych vám odpověď, abyste mohli hned eh, zareagovat. Tak je, nevím, jak jste se mezi sebou dohodli. Dobře, pan eh, Hansen začíná a protože tady, tady padlo tolik dotazů, tak by asi bylo dobré, kdybyste hned zareagovali. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, tady jsou e, dvě témata, odhad e, poplatků a potom otázka e, příjmu, pokud je o malé a střední podniky. Tu druhou otázku, která se týká zdrojů a malých a středních podniků, to předám kolegové. Pokud je odhad poplatků, tak to je jeden ze zásadních problémů, tak to uznává uznávají všechny instituce, i my, my, i my. Máme nezávislou studii o odhadu poplatků a v zásadě eh, to, jak můžeme odhadovat eh, poplatky, tak to by bylo kolem 10 milionů plus minus. A to je ten náš eh, problém v tom celkovém rozpočtu, pokud jde o stanovení a priori jaký ten poplatek bude a potom je potřeba na dva roky stanovit eh, dotaci a potom samozřejmě ty příjmy z poplatků jsou velmi různorodé a to má vliv na naše každodenní operace a my bychom chtěli mít eh, mnohem udržitelnější přístup. A tato variace, pokud jde o příjmy poplatků, tak se také odráží ve variaci ověřování eh, malých a středních podniků a pokud jde o příjmy. A pokud eh, dovolíte, tak bych to nechal na kolegovi, aby to zodpověděl. Eh, dobré, odpoledne jsem Šeli Mali, jsem ředitel pro zdroje eh, v rámci ECHY a zareaguji na otázku ohledně verifikace a malých a středních podniků. Máme tady dvě strany. Na jedné straně máme ověření ze strany firm a ta druhá věc se týká příjmů. Pokud jde o velikost firem, tak eh, my chceme říci, že eh, účetní eh, dvůr uznal, že ECHA dělá velké úsilí, pokud je o věření EXOS. My souhlasíme s mm, mm, podněty nebo ze závěry ze strany EUD, že je to problém. Jedná se o to samoprohlášení a ty důvody jsou komplikované pravidla co se týče velikosti firem a potom eh, ta základní podmínka, pobítka, pokud je o velikost. Co se týče opatření, ke kterým jsme přistoupili v minulosti, my jsme zjednodušili náš verifikační proces, eh, my jsme eh, zahájili také projekt pro outsourcování, aby se tímto ten proces zrychlil. Nadále e, verifikujeme nedořešené případy na základě stanovení priory, takhle se to rozhodlo na základě našeho představenstva a tím se také zrychlil proces. Každopádně chceme ale říci, že co se nás týče, my jsme přesvědčeni, že ten samotný proces je komplikovaný, že je zdlouhavý a že e, vyžaduje značný počet prostředků. E, pokud je otázku příjmu, Evropský účetní eh, dvůr eh, stanovil, že jsme dosáhli pokroku, pokud jde o eh, nezaplacené poplatky a že jsme také, se nám podařilo získat ještě nezaplacené poplatky. A by, ale nemáme právní základ, abychom vymáhali vybírání administrativních poplatků. Každopádně ale musím říci, že jsme zcela za, že jsme odhodláni pracovat na tomto procesu poplatku. Za prvé je potřeba zapojit smluvní strany, aby eh, vybírali tyto poplatky a na druhé straně, eh, aby toto řešili členské státy přes svoje národní soudy. Eh, děkuji, pan Ližery. Děkuji, paní předsedkyně. Budu pokračovat anglicky. Pokud jde o kontrolu ex post, kterou jsme provedli, zde bych chtěl eh, říci, jaký byl kontext ve Frontexu v roce 2018. Jak už jsme řekli, EUD, my jsme Eh, přešli na paušál, tedy na systém jednotných nákladů, pokud jde o lidské zdroje, nasazení lidských zdrojů. To znamená, že my jsme přešli na nový systém eh, pro eh, nasazení pohraničníků ze členských států, ale my jsme nepřešli na tento systém, pokud jde o technické vybavení, třeba vrtulníky, lodě či letadla. V roce 2018 se provedla analýza rizika a výsledky byly, že největším rizikem jsou eh, chyby nebo odchylky, které se týkaly nově zavedeného jednotného nákladu. A proto naše kontrola ex post, eh, proto toto bylo posíleno, eh, pokud je o nasazení zaměstnanců a úhrada pro Eh, zaměstnance ze strany členských států. Ale toto jsme neučinili v případě technického vybavení, protože tam nešlo, nedošlo ke změně v eh, použitých pravidel. Je pravda, že se tato pravidla zlepšit eh, můžou, my na tom budeme pracovat. Nejdříve jsme se rozhodli, že v roce 2018 spustíme pilotní projekt, tak abychom otestovali, v čem by spočívaly dopady jednotkových nákladů, pokud jde o eh, použití technického vybavení. A potom jsme spustili eh, výzvu eh, k předložení nabídek a členské státy přišly s pilotním projektem a tím výsledkem by bylo navýšení nákladů. A nás překvapilo, že členské státy eh, dokonce zvýšily své ceny, pokud je o nasazení lodí, když jsme začali hovořit o jednotkových nákladech. Proto já jsem se rozhodl, že od toho upustím a že přejdu k jiné politice, která eh, bude se týkat stálého eh, sboru a my to budeme testovat Nejdříve to bude pilotní projekt eh, pro nasazení našich vlastních lodí, které pronajmeme a také zjistíme, jaké jsou skutečné tržní ceny, jaké jsou eh, rozumné ceny, pokud ty lodě dostaneme od členských států. Každopádně ty platby se zakládaly na eh, zdokumentovaných číslech které byly podepsány úřady, které mají eh, na starosti zprávu hranic eh, či eh, kontroly či pobřeží. A tato kalkulace, když se jednalo vlastně o vlastní prohlášení, tak tam mm, se nezaznamenaly odchylky v porovnání s ostatními roky. Takže my jsme došli k závěru, že tady je nižší eh, riziko, pokud je o technické vybavení pro 2018. A na konci roku 2018 jsme eh, zrevidovali náš eh, systém kontroly ex ante ex post, abychom mohli posílit kontroly ex ante ex post. My jsme posílili Eh, kontroly ex ante, převším pokud je o inspekční a kontrolní úřad, tak abychom lépe oddělili kontrolu ex ante, která je eh, neplatná ve finančním okruhu eh, předtím, než se rozhodne o přidělení závazků a potom kontroly ex post, což je v rukách kontrolního inspekčního úřadu a ty nejsou nikdy, nemají nikdy na starosti výplatu z rozpočtu. Děkuji. Paní Gregory, ano, ráda. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Eh, děkuji vám eh, za úvod od váženého člena Evropského účetního dvora. Také děkuji za eh, dotazy od pana zpravodaje. EASO od roku 2018 přešlo přes přechodné období a v polovině roku jsme měli ještě eh, předchozí vedení a no, eh, eh, byl jmenován nový výkonný ředitel na přechodné období a přišlo se s akčním plánem a všichni v EASO přivítali závěry EUD, pokud je o pozitivní kroky ze strany agentury pro zlepšení zprávy. Eh, pokud jde otázku eh, zaměstnanců a náboru, eh, tak ano, to byl problém, ale musím říci, že v roce 2018 EASO začalo s transparentnějším náborem zaměstnanců v rámci SOP a také jsme posílili kapacitu našeho náborového týmu ze 6 osob na 14 osob nyní a budeme nadále pokračovat eh, v posilování našeho náborového týmu. Koncem roku 2018 EASO mělo 219 zaměstnanců a 89 tak eh, ti ještě nebyli nabráni, potom 60 smluvních eh, zaměstnanců a nyní máme 310 zaměstnanců v naší centrále. A prognóza pro tento rok byla 390, ale my doufáme, že dosáhneme čísla 85 plánovaného náboru do konce tohoto roku. Víte, že e, návrh pro Evropskou asilovou agenturu počítal s nárůstem zaměstnanců až e, čísle 500 do roku 2020 a my doufáme, že budeme moci pokračovat v této rychlosti náboru uvnitř agentury. A chtěla bych ještě zareagovat na otázku pana zpravodaje, kdy hovořil o nedostatku eh, expertů eh, v rámci našich operací, což je jiné téma. Víte, že e, podle mandátu EASO my můžeme pomoci poskytovat podporu na místě. Momentálně probíhají operace ve čtyřech členských státech, v Řecku, v Itálii, na Maltě a na Kypru. V souladu s naším mandátem my můžeme pouze požádat členské státy, aby nám poskytli nebo aby nasadili experty na azyl, aby byli součástí našich týmů. Ale pokud jde o najímání či nasazení ze strany členských států, tak to je velmi nízké. Mám pouze 13 lidí, e, což je vlastně to jsou pouze 3% všech expertů ze členských států v těchto čtyřech zemích. V EASu máme 1000 e, osob, tedy, kteří tam pracují. Pokud členské státy eh, nepošlou experty na azyl do agentury, no tak musíme hledat ty zdroje někde jinde. A to je proč v agentuře EASO máme eh, takovéto eh, složení azylových týmů, kde jsou lidé, kteří mají smlouvu na dobu určitou a doplňujeme je poskytovateli služeb a ostatní jsou kombinace našich zaměstnanců a expertů nasazených z členských států. Já samozřejmě doufám, že členské státy budou chtít vyslat eh, více lidí, aby byly součástí našich operací, abychom mohli podpořit ty členské státy, které to potřebují, ale jak říkám, podle našeho mandátu ta situace je, jaká je. Agentura eh, pracuje podle balíčku pro azyl a v tomto smyslu eh, je návrh, že bychom eh, měli rezervní skupinu 500 expertů z členských států, kteří by byli k dispozici naší agentuře, ale zkušenost ukazuje, že ani těch 500 by nemuselo stačit. Děkuji vám. A nyní eh, dávám slovo stínovým zpravodajům, nejdřív pan Novakov. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu tím, eh, že eh, bych chtěl uznat práci sekretariátu EUD a agenturám. Bez nich by ta práce nebyla možná. A eh, mm, já bych eh, chtěl říci, že naše práce je podobná eh, práci tlumočníkům, tlumočníků. Takže máme tady přes 600 stránek a ne každý venku tomu rozumí. 32 agentury, ty jsou vlastně takovým základem EU. Díky EU máme bezpečné potraviny, zdravé potraviny, bezpečnou dopravu, různé věci, které vy řešíte. Další. Já vím, že někdy vaše práce je nedoceněna a nedostane se to vždy úplně ke spotřebiteli nebo k občanům, ale vy toho děláte opravdu hodně. A já myslím, že stovky těchto stránek, které tady máme, jsou toho důkazem. Mám několik dotazů. Za prvé obecný dotaz síť agentur eh, by to mohla zodpovědět. Před dvěma dny finské předsednictví eh, přišlo s novým vyjednávacím boxem a aniž bychom brali v potaz, že je tady tak velký rozdíl eh, s postojem parlamentu, že vůbec nevidím, kde by byl možný kompromis, tak tam dochází ke značným velkým úsporám 1,06 eh, GNI z příštího víceletého finančního rámce. A to je součástí toho negoboxu a to se týká i agentur. Eh, takže zároveň my tady eh, máme vkládáme větší naděje, abyste zvyšovali zaměstnance, abyste měli větší budoucnost a my osekáváme váš rozpočet, tak bych chtěl vidět, jaký k tomu máte názor. EASO. Eh, něco pozitivního na začátek. Eh, my eh, si vážíme těch kroků, které byly provedeny pro napravení slabých stránek a souvisí to s výkonným ředitelem a s vedením. A nyní pro, po absolutoriu pro 2018 máme hmatatelné důkazy, že se musíme pouze těšit na lepší budoucnost. Podpora expertů je potřeba. Ale jak se toto může řešit, když nemají dostatek eh, národních expertů? Jak se můžou zlepšit pro s minulým rokem? Frontex. Musíme si přiznat, že v roce 2018 tento rok byl přechodným rokem pro Frontex v mnoha smyslech. Eh, Frontex přišel se zjednodušeným finančním systémem eh, kontroly ex post, kde jsou všechny možné výdaje a změnila se, změnil se systém kontrol ex ante. A nyní čekáme na výsledky těchto dvou nástrojů. Ehm, agentuře se těší jako najímají zaměstnanci. Máte k tomu nějaké nové plány? A to souvisí s tím eh, prvním obecným dotazem, kdy dojde ke úspoře v rámci víceletého finančního rámce. Tak eh, já si myslím, že eh, tady se teď na obecný dotaz pro všechny a potom ten dotaz pro EASO a pro Frontex. Já vám děkuji za veškerou odvedenou práci a musíte pochopit, eh, že vlastně eh, kont, náš výbor je nejlepším přítelem daňového poplatníka. Musíte pochopit, že naše otázky jsou někdy tvrdé, ale eh, dnes máme tady tu částku těch 4 miliard, které dostávají agentury a je důležité, aby byly v dobrých rukách. Děkuji. My colleague wanted to say that we are very friendly, but we are tough and Eh, můj kolik chtěl říct, že jsme velmi přátelští, ale pokládáme náročné otázky. Eh, slovo má kolegyně Waters. Děkuji. Mohu pouze podpořit slova kolegyně. Děkujeme vám za vaši přítomnost a za tvrdou práci, kterou odvádíte za nás, za všechny. Mé otázky se vztahují ke třem agenturám. Ty obecné připomínky nebudu opakovat, myslím, že už tady zazněly. Budu se snažit to minimálně duplikovat, i když nám všem jde asi o stejné věci. Nebo o stejné věci tady zkrátka jde. Um, touched upon this before, but I do want to make... Omlouvám se za to, že chci tady zmínit agenturu. Uh, 3, sekce 3, 1, 14, tady je řečeno, že důvěryhodné, stabilní výdaje a méně předvídatelné příjmy mohou mít negativní dopad na operace agentury a provádění rozpočtu. ECHA a Evropská komise by tedy měly zahájit diskuzi o novém eh, životaschopném modelu financování. A mám k tomu tedy dotaz, protože o tom modelu se stručně diskutovalo i v předchozím kole. Můj dotaz zní, můžete se prosím vyjádřit k tomuto zjištění účetního dvora a, a eh, potom v čem by Eh, měl tento nový životaschopný model financování spočívat podle vás? To je eh, má otázka k ECHA. Hmm, nebudu to dále protahovat, protože to by těch otázek bylo opravdu mnoho. EASO, děkuji eh, zástupci. Už jsme se setkali dříve k absolutoriu k roku 2016, mám takový dojem. A můj dotaz zde je následující. I když možná asi začnu od jiného konce. Doporučení k tomu modelu zavádění eh, chci hovořit o zvláštní zprávě eh, o eh, azylu a návratech. Tady je něco k budoucnosti koordinace nebo vzájemná eh, souhra mezi AMIF a EASO mě zajímá. V té publikaci jsou doporučení pro provádění opatření k zajištění doplňkovosti a lepší eh, koordinace mezi těmito subjekty. A EASO je agentura, a to druhé je fond, ale přesto by mě zajímalo, jestli můžete nějak se vyjádřit k té vzájemné souhře a doplňování se. Dále zranitelní migranti. K tomu se uvádí ve vaší publikaci několik faktů a já si tam kladu následující otázku. Vyvíjí EASO nějaké zvláštní úsilí, aby sladila svou práci v oblasti schromažďování eh, údajů ohledně zranitelných migrantů a je tato akce koordinována, protože tady čtu něco o řeckých orgánech, které v této eh, záležitosti něco podnikají, ale nejsou tady žádné eh, sběry statistik konkrétně ke zranitelným migrantům. A závěrem k Frontexu. Možná je to taková podobná otázka k AMIF a té vzájemné souhře. V té písemné odpovědi, kterou jsme obdrželi od Frontexu, a já vám za to děkuji, se zmiňují tři vážné incidenty v roce 2018 během návratových operací. A můj dotaz zní, Donívá se Frontex, že má adekvátní operativní postupy pro řešení těchto věcí a má také eh, finanční a jinou kapacitu pro to, aby zvládal takové incidenty. To je z mé strany vše. Děkuji. A nyní se hlásí tři poslanci z Renew. Dobře, kdo by chtěl hovořit jako první? dáma má přednost, eh, odleva doprava, kolegyně Kle, potom kolegyně Strugajo a potom kolega Buje. Děkuji. Nejprve bych chtěla velmi poděkovat za prezentaci. Děkuji za vaši intenzivní práci. Pokusím se tady neopakovat ty uh, rozsáhlé otázky. Uh, kolegů mám některé specifické otázky, které by se mohly dotýkat vás všech a pak tam mám jednu otázku, která směřuje eh, konkrétně na jednu agenturu. Nejprve, nejprve k pravidlům ohledně oznamovatelů. S velkým potěšením jsme zaznamenali, že jsou tady pravidla ohledně whistleblowerů ve všech eh, agenturách a eh, že tam Žádné takové případy nejsou, to znamená, doufám, že to značí, že se tam nic takového neděje. A vaše agentura organizuje školení eh, pro zaměstnance ohledně pravidel, ohledně oznamovatelů. A mě by zajímalo, zda tam něco takového bylo na tyto věci a nebylo tam dostatek prostředků, aby whistlebloweri mohli využít správné kanály a nahlašovali nepravosti, které by se mohly dotýkat eh, evropských finančních zájmů. Zajímalo by mě, zda agentura zřídila nějaký takový orgán, který by se na tyto věci zaměřil. A dále bych se chtěla zeptat, na to, jak eh, přistupujete ehm, k případům obtěžování. Samozřejmě všichni se snaží eh, bránit psychickému a sexuálnímu obtěžování. Zajímalo by mě, jestli organizujete nějaké akce pro manažery a zaměstnance, tak aby došlo k prevenci takových možných případů. Můžete prosím na to také odpovědět? Máte k tomu nějakou politiku? A třetí dotaz. Zpráva uvádí, že v případě několika agentur, včetně agentury pro chemické látky, ale i Frontexu, bylo oznámeno, že je velká závislost na eh, externích poradcích a uvádí se, že došlo k velkému outsourcování eh, i některých základních aktivit a to teď odvádí externí firmy. Mě by zajímalo, jestli jste tím spokojeni, jestli je to dobrý operativní eh, model, anebo jestli byste si přáli tyto věci opět nějak změnit. Děkuji. Kolegyně Strugalio, děkuji, paní předsedkyně. Mám takovou obecnou poznámku. Sleduji práci agentur a jsem stínovou zpravodajkou pro agentury v oblasti spravedlnosti a vnitra. A jako taková vím, že jejich pracovní břemeno v posledních letech velmi narostlo. Je to velmi oceňováno a e, jistě si uvědomují, že tady narostl i rozpočet a důvěra v agentury, že naplní své poslání a že naplní i naše očekávání a požadavky. Je důležité, a to je důležité pro všechny agentury, že podnikly důležité kroky při prevenci střetu zájmů a mechanismu otočných dveří a je také důležité pro ty, které mají jasné pravidla k veřejným zakázkám, aby i nadále zveřejňovali tato pravidla a e, informace o udělených zakázkách. Je důležité, aby všichni zveřejňovali prohlášení o neexistenci střetu zájmů. To je potřeba eh, vydat ten příslušný dokument, prohlášení o tom a to hodnocení potom musí udělat třetí strana. To je důležité respektovat i toto pravidlo. A dále velmi specifická otázka Um, chtěla bych se vrátit k té situaci, kterou zmínili kolegové, pokud jde o Frontex. Evropský účetní dvůr zjistil, že výdaje spolupracujících zemí, eh, tedy to, co se nárokovalo, nebylo do nebylo podpořeno příslušnými podklady a doklady a přesto to bylo uhrazeno. Více než 300 tisíc euro bylo takto uhrazeno Lotyšsku a Maltě, navzdory tomu, že úřady nikdy nepředložily doklady, o které agentura požádala. Pochopila jsem, že teď se postupy mění a bylo řečeno, nebo teď se to řeší a bylo řečeno, že Eh, tyto země poskytly alternativní důkazy a podklady. Mě by zajímalo, co přesně to bylo. Bylo to dostatečné? A proč jste od počátku něco takového nevyžádali? Můžete nás ujistit, že se to nebude opakovat? Protože tady se opravdu vydávají prostředky našich občanů na základě alternativních eh, dokladů. To, to opravdu to je velmi citlivé. Dále se obracím opět na Frontex. Z vašich uh, odpovědí jsem pochopila, že jste měli přijmout nějaké postupy a to je mnohem, tedy mě by zajímalo, jestli jste to už provedli nebo jestli ne a eventuálně k tomu uh, vyjádřili proč. Pak tady byly některé věci spojené se zadáváním veřejných zakázek, některá pravidla byla obcházena nebo nebyla dodržována. Teď eh, máme nového ředitele, který se snaží ty věci napravit a já to velmi se sleduji. Eh, doufám, že jsme na správné cestě a že se tam něco takového nebude opakovat a že některé prostředky nebo postupy nebudou zneužívány. V tomto kontextu Mám také dotaz, že já si uvědomuji, že eh, tam v tom procesu je to velmi složité. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že je na, na čase, aby mandát agentury byl upraven a pokud ano, tak jak? A myslíte si, co, hm, vzhledem k vašim dosavadním zkušenostem, měly by se monitorovat také kompetence? Děkuji. Kolega Boje. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit francouzsky. Nejprve děkuji kolegům zpravodajům za jejich vyjádření i práci. Děkuji eh, zástupcům jednotlivých eh, agenturám, agentur. Děkuji panu Sežiosovi. A toto je první má příležitost, kterou na tomto výboře eh, mám nahlédnout do vaší práce a pochopit ji velmi pozorně. Jsem naslouchal té zprávě, pak jsem zjistil, že to je, eh, že to je vlastně takové schrnutí, ale já myslím, že pro začátek mi to stačí. A mám takovou obecnou otázku. Pan Sažu to tam má ve své zprávě a pak chci položit takovou zásadnější otázku když agenturám nebo některým z nich položíme, položíte otázku míry výkonu eh, plánované práce, tak mnohé říkají, že museli některé věci eh, převést v rámci eh, své práce někam jinam nebo jinak to obsadit a to odůvodňuje určité spoždění. Agentura pro finanční trhy, tam hovoří o novém nařízení, o tom, že v rámci toho byly nové úkoly přiděleny někomu jinému a vlastně zároveň nedostali žádné nové zdroje, takže bylo potřeba přerozdělit prostředky na úkor jiných úkolů. A toto asi by nebylo úplně nejvhodnější pro našeho, spotřeb, pro našeho daňového pople, poplatníka, jak o tom hovořil kolega Novakov. Já samozřejmě si také přeji, aby naše prostředky byly vynakládány efektivně, ale kladu si otázku, zda to má hlavu a patu a nevím, jestli někdy nepožadujeme po některých agenturách nemožné, protože jim dáme nové úkoly, ale vlastně nenavýšíme prostředky eh, v jejich rozpočtu. A pan Sačius tady zmínil ještě další věc. Tady jde o používání externích služeb a poradců. Já si myslím, že tam je to složité. Já samozřejmě nespochybňuji kvalitu práce těchto subjektů, ale e, spíše mám otazník v souvislosti e, s tímto obecným e, trendem tam je možné, eh, že eh, v dlouhodobém hledisku to bude problematické. Možná, že krátkodobě ušetříme nějaké prostředky, ale dlouhodobě si myslím, že toto rozhodnutí dlouhodobě by asi nebylo úplně vhodné. A potom trošku o provokativní otázka. Jako francouz bych se zeptal. Tady máme pana Sadžuse a Ehm, tady ehm, bylo řečeno, že dobře využíváme agentury, ale mě by zajímalo, jestli to není tak, že jich máme příliš, nebo jestli jich nemáme moc málo a jestli dobře plní své úkoly. Jestli by nebylo lepší některé ty věci převést, některé ty úkoly převést na agentury, které jsou mimo evropské instituce. A to jsou otázky, které ve mně vyvolala četba vaší zprávy. Děkuji. Merci bien, cher collègue. Děkuji vám, kolegové. Závěrem žádám o slovo pana Kuse, potom eh, máme dostatek času na zodpovězení otázek ze strany agentur. Děkuji, děkuji vám, paní Holmajer. Vyslechli jsme si velice zajímavé zprávy, dobré otázky a já si myslím, že musíme být opravdu tvrdí, abychom eh, po, položili, kladli správné otázky. Já bych chtěl vyslovit velkou chválu. Myslím si, že zprávy představují velkou práci a myslím si, že můžeme mít velkou důvěru k tomu, že bude se práce nadále dělat dobře, ale přesto tady jsou určité otázky otevřené, stejně jako to formuloval kolega Poatě. Já se ptám, proč existuje tolik agentur. My nemáme pouze pouze agentury, ale máme také společné podniky, máme instituce, máme velký počet oblastí, kde se ptám, zdali se využívají příslušné synergie. Já jsem předtím eh, slyšel, že se lze pokusy využívat synergie, společné programy, IKT a tak dále. To bychom také chtěli pochválit a jak to vypadá s budovami. Jestliže jste na stejném místě, tak sdílíte třeba také společně budovy a jak to vypadá s ostatními zařízeními, například EASO. Jestliže pracujete především v zahraničí ve velké dálce, tak tam také existuje existují například evropské instituce, jako je Evropská vnější služba. Využíváte tady možnost synergií? Je to možné? Není to možné? Na to se ptá. Možná, že bychom měli více také dbát na to, aby se šetřily náklady, tak aby se sdílely společné eventuálně prostory či služby. Děkuji. Já si právě představu, jak pan velvyslanec vyklízí svou kancelář pro Jazo. E a nyní dám slovo panu Hansenovi a pak dalším. Myslím si, že to by ho velice potěšilo, kdybychom se tam nastěhovali. Začnu obecnými otázkami a na závěr ještě přednesu určitá závěrečná sdělení. Nejdříve se chci vyjádřit, jak řešíme nedostatek pracovních sil. Jeden z našich úkolů, tedy agenturní sítě, je, abychom si vyměňovali zkušenosti v oblasti synergických efektů, inteligentnějších řešení a získání tedy více za méně. Takže toto je věc, která je v popředí všeho a dám vám jeden příklad z mé vlastní agentury, ale eh, jsou také ostatní příklady, eh, kdy lze sdílet různé věci. My máme kompetenci v určité části databází, to je například eh, dat bezpečnostní agentura, agentura pro bezpečnost potravin potřebuje určitou databázi a my se snažíme určité věci sdílet. To je také kvůli tomu, že se dobře známe, že známe své silné stránky a když přijde příležitost, které můžeme využít, tak to uděláme. My se domníváme, že toto přináší lepší hodnotu pro evropské občany. A pak někdy dojdeme do momentu, kdy uh, už je všeho dost. Já si myslím, že najednou uh, máme na máme tady situaci, kdy opravdu eh, se zdá, že už je na nás kladeno příliš mnoho požadavků a nemáme na to dostatek eh, pracovních eh, lidských sil. My jsme také u nás zvýšili o 50 naši pracovní činnost a to znamená, že my tedy opravdu opravdu se snažíme omezit jiné činnosti a věnujeme se eh, těm nejaktuálnějším věčem. A já vím, že v ostatních agenturách to vypadá podobně. Takže já vám chci říci, ano, možná, že se dostaneme do problému, jestliže dojde ke škrtům a očekávání se budou zvyšovat. Jestliže Eh, nás budete chtít zavřít, tak opravdu zdroje nebudou zapotřebí. Ale očekávání ze strany občanů jsou vysoká a je třeba je uspokojit. A samozřejmě můžeme o tom ještě dále diskutovat. A potom otázka k politik kam v rámci eh, agentur, to jsou například oznamovatele, harassing a tak dále. Já mohu hovořit za agenturní síť, já vím, že mnoho agentur také v této oblasti pracuje. Já jsem se dotazoval kolegů na tyto otázky a většina z nich Eh, v agenturách má určité politiky a my také u nás máme, zabýváme se otázkou etiky a také jest jestliže někdo začne u nás někdo pracovat, tak je s těmito věcmi seznámen v úvodním kurzu. E, také my máme tyto aspekty uvedené na našich stránkách a máme také osvěžovací kurzy u etiky. Pokud se týče harassmentu, pak tady máme poradce, tedy důvěrné poradce, se kterými já se eh, setkávám. Samozřejmě důvěrnost je zde zásadní věc, ale já také vím, jaká situace je u nás, eh, tu samozřejmě musím znát. A bo, bohužel, někteří lidé mají pocit, že je na ně vy, nakládán příliš velký tlak a jsou tedy pro následování, je tam harassment, ale myslím si, že i těmto věcem se dá a musí čelit. A pokud se týče outsourcingu, tak podle mého názoru ne outsourcujeme otázky, my outsourcujeme uh, informační technologie. My totiž máme co dočinění s tisícemi podniků, kteří, které nám musí potom posko, poskytovat informace. To znamená, že musíme mít dobré informační technologie a já se domnívám, že musíme opravdu mít dobrou rovnováhu mezi stěžejnými úkoly a eh, outsourcováním a bylo potvrzeno, že u informačních technologií je toto v pořádku. Náš eh, bohužel já musím říci, že někdy jsou tedy neočekávané výdaje a vzhledem k tomu, že máme rozpočet 100 milionů a potom poplatky velice kolísají a jestliže kolísají ve výši 10 milionů, tak je to zásadní věc. A e, toto to řešíme s kolegy s kolegy. Možná, že bychom také e, e, budeme se také snažit, abychom řešili tento problém. Možná, že bychom otázku poplatku měli přehodit na komisi komisi, ale my nyní o těchto problémech diskutujeme eh, s kolegy v komisi a snažíme se tento problém řešit. To jsou otázky týkající se EKA a nyní mohu předat slovo kolegovi, kolegyni Lažier. Děkuji vám. Srdečně vám děkuji, pane kolego Ledgery z Frontexu, dostanete slovo již prosím stručně. Děkuji vám. Já například mohu potvrdit, že ve Frontexu máme politiku oznamovatelů a také zde školíme naše zaměstnance. Je to v souvislosti e, s politikou proti podvodům právě jsem také jmenoval jednoho poradce pro důvěrné záležitosti, také těmto lidem poskytujeme školení a pokud se týče outsourcování a závislosti na eh, vnějším eh, vykonavateli práce. Takže situace je podobná jako v mnoha ostatních agenturách. Outsourcována jsou informační technologie. Je tady jedna zásadní otázka u IKT. V oblasti vnitřní politiky když hovoříme o velkokapacitních systémech, pak je jasné, že naší partnerskou agenturou je EULISA. A jestliže dojde na malé eh, počítačové záležitosti a sítě, pak musíme provádět outsourcing. Jestliže chci například ve Varšavě na brat s korekčním potenciálem 68, jestliže chci e, získat e, počítačového specialistu, pak je to velice složité, protože většina z nich se chtějí, chtějí pracovat na e, soukromém trhu a také v členském státě, kde získanou lepší mzdy. Pokud se týče AMIFu a Frontexu, takže AMIF o něm bylo rozhodnuto předtím, než byla zvětšena kapacita Frontexu. My také se snažíme s DG Home zabezpečit, aby nebylo podvojné financování a jde také o to, abychom koordinovali náš přístup. My přebíráme implementaci zpětných či recipročních akcí. Pokud se týče incidentů, které byly zmíněny v průběhu operací návratu, tak chci říci, že jsme eh, vrátili v roce 2018 14 tisíc neregulérních eh, migrantů. Když porovnám eh, toto číslo s číslem ze strany národních orgánů, tak došlo jenom u, ve třech případech, kdy došlo k poranění či zranění ex eskorty, tak to je opravdu velice nízké číslo. Je Někdy dochází také k tomu, že eskorty se skládají z různých národností a jsou tady také různé eh, legální eh, eh, zákonné režimy a tak musím říci, že výskyt tří zranění je velice nízký výskyt. A potom také technické vybavení, o tom hovořil již pan zpravodaj. Já bych toto chtěl ještě vysvětlit a dát příklad. Máme umístěnou loď u, v Lotyšsku, u lotyšských břehů a to je případ, o kterém diskutoval účetní dvůr. Podpůrné dokumenty, které předložil členský stát e, kvůli úhradám, tak tyto dokumenty obsahovaly jednotlivé náklady, to znamená jména, dávky, přes časy a tak dále. Takže my z naší perspektivy jsme měli jasný seznam a výkaz nákladů a tento byl podepsán eh, velitelem pobřežní stráže. V našem příkladu se domníváme, že toto je dostatečný důkaz, tak abychom měli přehled o struktuře nákladů a také o tom, že náklady byly skutečně prokázané. A potom citlivá pracovní místa, citlivé funkce. a e, agentura se velice změnila v posledních 18 až 12 měsících a nyní máme stálý sbor a samozřejmě věci se změnily a pokud se týče synergií a jak můžeme využít společné služby či prostory. Naši styční důstojníci jsou umístěni ve třetích zemích a pracují v prostorách eh, delegací EU. My se snažíme provádět optimalizaci i v členských státech, protože naši styční důstojníci pracující v členských státech využívají často kancelář, kterou ministerstvo vnitra příslušného členského státu poskytuje zdarma. Grazie, grazie dottor Leggeri. Adesso... Uh... Děkuji, pane Ležery. A nyní bych vás eh, chtěla eh, požádat, abyste byli struční. Paní doktorka Gregory má dvě minuty, která zodpoví otázky ohledně EASO. Děkuji vám za váš pozitivní přístup, vážení poslanci. Je pro mě velkou ctí, eh, že vidíte, že se snažíme zlepšit. Já se pokusím být stručná při zodpovídání dotazů. Pan Novakov hovořil o tom, jaká je situace s vysíláním národních expertů. E, ta situace se zhoršuje, nyní 13 je vlastně z toho celého počtu těch expertů, to není dobré protože eh, podpora členských států od nás se zvyšuje. Takže tady dochází k velkému překrývání. Eh, my neděláme pouze operace podle operačního plánu, ale jakožto agentura eh, jsme zapojeni do vyloďování na Maltě a Itálii a podpořili jsme 19 operací, kdy 1900 migrantů bylo zachráněno a e, umístěno do členských států a to my tedy činíme potom e, paní Boltes ohledně zprávy o výkonu e, ECHY a EASO a jak to vypadá s koordinací AMIF v rámci rozpočtu, tak je to podobné, tak jak řekl můj kolega ředitel Ležery my víme, eh, jak to vypadá s národní obálkou AMIF z jednotlivých členských států. Víme, co v tom je a z čeho se to skládá. Eh, my, když děláme operační plány pro operace a pro hodnocení, tak to se vždy dělá pouze ve spolupráci s tím konkrétním členským státem a v koordinaci s Evropskou komisí. My se tedy snažíme, aby se nepřekrývaly fondy, tedy rozpočet EASO a fond AMIF. A potom otázka našich eh, vlastních eh, operačních údajů k Řecku ohledně zranitelnosti EASO. My máme naše vlastní operační údaje a počet hodnocení o zranitelnosti v Řecku ze strany agentur a také počet eh, stanovisek v rámci doporučení ohledně zranitelnosti. Ale od srpna tohoto roku to bylo změněno, protože řecké úřady změnily svoje postupy a byla zavedena nová legislativa, takže to bude ten případ. A paní Strogariu se ptala na mandát agentury, my si myslíme, že by to mělo být přizpůsobeno stávajícím potřebám a monitorovacím pravomocím. Musím říct, že ASO má mandát, který byl vyjednán v roce 2010, je to starý mandát a nemyslím si, že by byl v souladu s eh, potřebami členských států, které podporujeme. Víte, že politickým kompromisem eh, bylo, že se dohodli spolu zákonodáci v případě nařízení AA v roce 2017, ale jak jsem řekla, vše bylo eh, zablokováno v rámci balíčku o azylovém řízení. Já doufám, že až komise přijde s novým paktem, tak eh, znovu zhodnotí náš mandát a že přijde s novým nařízením, s novým návrhem. A my doufáme, že se posílí náš mandát, pokud je o posílení operací. A také doufám, že až budeme hovořit o monitorování, tak je důležité, abychom měli mandát, alespoň proto, abychom mohli posoudit analýzu rizika a také prognózu, systém včasného varování, tak abychom eh, napomohli členským státům, pokud jde o společný eh, azyl v budoucnosti. Děkuji paní Gregory. Eh, zde trošku vyvím tlak na člena EUD, protože je tady pan komisař, přišel Eh, velmi eh, včas a proto bych chtěla <clears throat> požádat našeho eh, zpravodaje, aby pronesl závěrečná slova. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. A k tomu dotazu pana Voaje, já musím říci, že já zbožňuji provokativní dotazy ale odpovím seriózně. Chci, abyste se, eh, pokud je ten poslední dotaz, abyste se zaměřili na počet a na zeměpisnou distribuci agentur. Podívejte se na mapu, která je na stránce 8 eh, naší brožury. Když se podívám na mapě, tak první dojem, který mám, je, že je to mapa, eh, která je připíchnutá ke zdi pomocí hodně špendlíků. Nejsou tyto špendlíky a to je další faktor, nespojují naši unii tyto špendlíky a závěrem, abych ukončil diskuzi, tak bych chtěl uh, souhlasit s panem Novakovem a říci, že tady tento ekosystém 40 plus agentur sehrává mnohem důležitější úlohu. Nejenom uh, protože vlastně um, dělá Evropskou unii uh, spojenou, ale takový malý počet osob a tak malý počet zdrojů. A to je opravdu vlastně takové kouzlo. A to se může učinit pouze, když spojíme naše síly a společně. Děkuji agenturám za práci, děkuji za diskuzi a děkuji eh, poslancům EP, že věnujete tak náležitou pozornost těmto tak důležitým institucím. A nyní náš pan zpravodaj, eh, pan eh, Brudzinský. Eh, děkuji. Já bych chtěl také poděkovat našim kolegům. Děkujeme za tuto plodnou debatu, děkuji za dotazy, které byly určitě přínosné. A dalším bodem bude zasedání našeho výboru 20. a 21. ledna příští rok. Chci vám připomenout, že do 29. ledna 2020 můžete podávat pozměňovací návrhy do 14.00 a 19. a 20. února se přijme k tomu eh, ta předmětná zpráva. Děkuji vám a děkuji všem ředitelům a děkuji také všem členům Evropského účetního dvora za připomínky a těším se na shledání. A další bod našeho pořadu jednání bude souhrný rozpočet EU, Evropská komise a těší mě, že mohu přivítat nového pana komisaře, pana Šmite, který má na starosti portfolio, e, které se týká pracovních míst a sociálních e, práv, tak můžete prosím e, přijít sem, nebudeme se navzájem rušit a těším se, že mohu přivítat člena Evropského účetního dvora, pana Murphyho, se svým týmem. Jeho také vítám. Máme na to pouze 90 minut a nejdříve dám slovo členovi Evropského účetního dvora, panu komisařovi, a potom můžeme začít pokládat otázky. Nejdříve dám slovo členovi EUD. Vážený pane Murphy, e, předložte vaši zprávu a potom dáme slovo pana, panu komisaři. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, poslanci, poslankyně, dámy a pánové. E, dámy, prosím. Now you have a... Prosím, ano. Takže Vážení poslanci, dámy a panové, jsem velmi rád, že jsem přišel eh, do eh, vašeho výboru, abych představil kapitolu 6 ohledně výroční eh, zprávy a jsem rád, že se zde můžeme seznámit poprvé s panem komisařem a projednáme tak důležitou oblast. Tato kapitola poskytuje hodnocení ohledně územní sociální soudržnosti a s tím souvisejícími výdaji. Jedná se o výsledky finanční rámec 1b a jedná se o DG Employment a DG Social Affairs a DG Regio. E, tato ředitelství se zabývají e, touto problematikou. Musím říct si, že EUD e, nedošlo k tomu, že by byly nějaké chyby v rámci SF a od roku, to tedy od výroční zprávy v roce 2014, Eh, bohužel tedy dojde k určitému překrytí mezi mou prezentací a tím, co bylo předneseno 11. listopadu. Eh, cílem bylo následující. Za prvé přispět eh, ke celkovému obrázku a posoudit nový kontrolní rámec pro období 2014 až 2020. Tento nový rámec poskytuje členským státům a jejich úřadům aby eh, operační program a eh, chybovost eh, v tomto programu byla pod úrovní 2% a souvisí to tedy tato problematika s mírou chybovosti a je eh, důležité poskytnout informace o chybovosti a aby nedocházelo k zátěži na příjemce. Pokud je o čtvrtý eh, cíl, tedy o otázku nesprávných eh, údajů, tak my jsme prověřili 220 transakcí, 69, tedy jedna třetina se týkala generálního ředitelství pro zaměstnanost. Transakce či úřady eh, tyto transakce byly prověřeny a na základě jejich checklistu a jejich zjištění eh, došly také ke svým výsledkům a stanoviskům. Eh, my jsme zjistili 36 chyb, 18 se týkaly SF a EA a strany toto předtím nezjistily. Vzhledem k 60 chybám, které zjistily předtím ostatní orgány, Jednalo se celkem o 314 milionů, které pokrývaly obě oblasti a programovací období, tak my se stanovili, že pokud je o MFF a 1B, takže ta chybovost činila 5% v porovnání s 3% eh, minulý rok. A já bych chtěla v této souvislosti připomnout, že 207, 2017 byl běžný rok. Pouze 17 členských států přišlo s velmi nízkou úrovní výdajů a pokud je o výdaje ESF, což ze vlastní povahy eh, je velmi komplikované, tak to bylo vyšší než obvykle letos. Nespůsobilé náklady eh, na úrovni projektů a přijeců, pokud je o porušení vnitřních pravidel eh, trhu, což je většinou RDF, e tak to přispělo k největšímu od odhadu chybovosti. My jsme zdůraznili, že EU a národní pravidla jsou komplikovaná a my jsme poukázali na to, že je potřeba zjednodušit eh, jednotlivá opatření. Mohu vás prosím eh, požádat, abyste eh, hovořil trošku pomalej, protože eh, je se to tlumočí. Pokud jde o rok 2018, tak cílem bylo posoudit nový zajišťovací a kontrolní mechanismus pro rok 2020. Je potřeba pokrýt aktivity jak členských států, tak Evropské komise. Pokud jde o ten druhý cíl, což bylo eh, posoudit práci jiných orgánů v členských státech, my jsme posoudili 15 eh, eh, úřadů ze 120 úřadů. My jsme zjistili, že pokud jde o tyto orgány, tak ty přišly s jasnými názory ohledně chybovosti, že zjistili reziduální chybovost pod úrovní 2%, ale my jsme zjistili, ehm, že tato eh, hranice byla jiná. To se týkalo 18 eh, pojišťovacích balíčků pro období 2018 a jednalo se o 9 eh, balíčku závěrky Digi Employment přišlo s podobnými problémy ve své zprávě. 30%, to je 11 ze 36 programů, operačních programů, které oni považovali za rizikové a na místě, tak zjistili eh, nepodhodnocenou chybovou míru a to bylo tedy nad dvěma procenty. My jsme také zjistili několik eh, slabin, pokud jde o práci, kterou vykonávaly jiné úřady. To se týkalo eh, odběru vzorků a otázky zlepšení. Jsou tam problémy s kvalitou, s oblastí působností a se zdokumentováním jejich práce. Proto jsme v případě 64 transakcí v porovnání s 122 loni, včetně 48 návštěv na místě na úrovni příjemců. E, to bylo tedy e, v porovnání s minulým rokem. My jsme skonstatovali zlepšení, ale potřebovali jsme ještě další e, zdroje. A Skonstatovali jsme zátěž pro příjemce. Eh, pokud jde o práci, kterou provedla komise a její posouzení, výsledek práce komise, pokud jde o um, chybovost, tak to je v výroční zprávě. My jsme zjistili, že co se týče míry eh, chybovosti pro účetní rok 2017, kde výdaje už byly předmětem nového kontrolního cyklu. Eh, ten, ta, eh, ta takzvaná míra chybovosti v nejhorším případě byla 2,3%, když výroční zpráva DG Employment eh, byla prezentována eh, v červnu roce 2018. A pokud je o 47 operačních programů celkového počtu 141, tak ty ještě dále fungovaly. A tato míra chybovosti představovala pouze minimální chybovost porovnání s metodikou Evropské komise. A potom další důležitá míra chybovosti v případě generálního ředitelství pro zaměstnanost je riziko při eh, vyplacování. Jedná se o princip anuality a souvisí to s eh, revalentními výdaji ESF EA 2014-2018, protože eh, tyto výdaje ještě nebyly předmětem nového kontrolního cyklu, tak když eh, se zveřejnila výroční zpráva generálního ředitelství riziko 2,1%. To vlastně je pouze prognóza a to bude předmětem budoucích verifikací a potenciálních úprav. Dámy a pánové, vzhledem k nedostatkům nového kontrolního a mm, zajišťovacího rámce nemůžeme momentálně se spolehnout na práci jiných orgánů členských států či na míru chybovosti, tak jak je to ve výroční zprávě Generálního ředitelství pro zaměstnanost. My jsme přišli se třemi doporučeními, jež mají za cíl zlepšit stávající situaci. E, komise s tím souhlasila a my jsme se zde odkázali na doporučení z minulého roku a to se týkalo otázek, které jsme znovu skonstatovali. Vážení poslanci, je zcela klíčové, aby se fondy vynakládaly v souladu s pravidly. Zároveň je stejně důležité eh, využít eh, nedostatečných finančních zdrojů, aby to mělo pozitivní dopad na cíle a na dosažené výsledky. V oddělené sekci kapitoly jsme posoudili eh, prvky reformních rámců členských států. Zjistili jsme, že členské státy mají monitorovací systémy, aby eh, zaznamenaly informace o výkonu, ale v mnoha případech eh, orgány nestanovily indikátory na úrovni projektu a v několika případech se ani nestanovily žádné ukazatele či cíle. Navíc jsme skonstatovali, že projekty eh, nedosáhly vždy svých cílů eh, výkonu. Doufám, že závěrečná zjištění a doporučení budou zajímavá pro práci tohoto výboru a komise, pokud jde o oblast zaměstnanosti. Význam této politické oblasti je odražena tím, že máme 13 speciálních zpráv a 6 revizí, které se týkají otázky soudržnosti a e, toto vše e, zveřejnil EUD v roce 2018 a plánuje se ještě další do roku 2020. Zároveň chci říci, že chybovost, kterou jsme identifikovali, to je eh, vzhledem k tomu, že se nesplnily eh, podmínky. Neznamená to, že by se vždy plítvalo z fondy. Je důležité zjistit, eh, zdali došlo k pozitivnímu dopadu a zdali bylo dosaženo kýžených výsledků. Chci poděkovat <clears throat> paní zpravodajce Holmajer za velmi dobrou spolupráci a chci poděkovat komisi Eh, také za spolupráci při tomto tak komplikovaném procesu. Dokážete si představit, že to asi není jednoduché, pohybujeme se ve velmi komplikované oblasti a je eh, často potřeba profesionální úsudek. A závěrem, pokud mi dovolíte, bych chtěl říci osobní poznámku. Tato kapitola těžila eh, velmi z Eh, eh, chci poděkovat panu Rosenesku, který nedávno zemřel před třemi týdny. Já bych chtěl eh, ho, ho vzpomenout, byl to velmi dobrý kolega. Nyní dávám slovo panu komisaři Šmitovi a potom vám jsem k dispozici pro jakékoliv dotazy. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. Také já bych chtěla poděkovat za dobrou spolupráci a za četné informace a odpovědi na otázky, eh, které jsme položili a pravděpodobně je budeme i nadále pokládat. To směřuji i na komisi. Eh, to je takový nekonečný postup, takový proces. Pane komisaři, já vás vítám a tímto vám uděluji slovo. Vážená paní předsedkyně, nejprve velmi děkuji za vaši zprávu a také za vaše milé přijetí zde ve vašem výboru. Vážení poslanci, vážení členové účetního dvora, děkuji vám eh, za všechna milá slova. Já bych se mm, tady chtěl představit jako komisář pro zaměstnanost a sociální záležitosti a představit výsledky a, a strategické strategická opatření e, mého útvaru v posledních letech. Chci hovořit e, e, jménem té komise, kterou jsem nyní převzal, a také o programu, který vychází z pověřovacího dopisu a velkých politických směrů předsedkyně komise. Předchozí komise navrhla hm, koherentní rámec pro sociální politiku a její program a pro nasměrování výdajů v, posled, v příštích letech, hm, například program z Jeteborku v roce 2017, kde vlastně bylo řečeno, že sociální politika musí být prioritou Evropské unie. To otevře cestu hm, konkurenceschopnější ekonomice a společnosti, spravedlivější společnosti ve prospěch sociální, sociální eh, koherence musí být, eh, a soudržnost musí být zajištěna. Předseda komis, předsedkyně komise představila určité iniciativy, které posílí sociální rozměr Evropy v příštích letech. Představíme právní návrh, který by měl zajistit, že každý pracující v Evropské unii by měl mít spravedlivý příjem a měl by být zajištěn evropský systém nahrad nezaměstnanosti a záruka pro děti. Záruka pro mládež byla účinná v boji proti nezaměstnanosti mladých a proto to posílíme a přizpůsobíme. Bude tady také strategie pro konkurenceschopnost, ta je velmi důležitá v kontextu eh, klimatických a technologických změn. Je důležité, aby nová Evropská agentura pro práci rychle začala fungovat a aby mohla fungovat eh, za dobrých podmínek. Budu i nadále co nejvíce využívat hlavní finanční nástroj, který mám k dispozici, Evropský sociální fond který byl účinně používán za předchozí komise pro investice do oblasti personální a k ochraně nezaměstnaných, hlavně těch dlouhodobých. Asi 14 milionů pracovních míst bylo vytvořeno od roku 2014. 280 milionů osob v Evropě dnes pracuje. Nezaměstnanost mládeže eh, se snížila pod 15 Je to nejnižší číslo od roku 2000. 10, ale je potřeba toto číslo nadále sledovat. Asi 26 milionů osob je nezaměstnaných, 4 miliony dlouhodobě, 6 milionů eh, ovšem již našlo zaměstnanost a asi 40, 4 eh, miliony se vzdělávalo a eh, iniciativa pro zaměstnanost mládeže, to je náš hlavní nástroj pro financování na pomoc mládeže, aby získala pracovní místo, vzdělání a, další. To podpořilo 2,7 milionů mladých lidí do konce roku 2017. Naše útvary budou i nadále zajišťovat, abychom co nejlépe využili každé euro, eh, které vydávají daňoví poplatníci v EU. Zaznamenali jsme významné zlepšení legality a řádnosti výdajů EU v posledních letech. Během programového období 2007 až 2013 eh, finanční eh, pardon, účetní dvůr um, měl mnohem vyšší chybovost. Tu, ty poslední roky je to 2 až 3 eh, i když je to samozřejmě i nadále příliš vysoké, ovšem potvrzuje to, eh, že bylo dosaženo významného pokroku díky opatřením, které zavedli mý předchůdci a samozřejmě s aktivní podporou Evropského parlamentu, zejména vašeho výboru. Vidím tady dva hlavní důvody pro zlepšení. Jednak legislativa, eh, které, ze které to vychází, byla zjednodušena, systémy kontroly a řízení byly posíleny a díky tomu máme větší jistotu, pokud jde o politiku soudržnosti. V období 2014 až 2020 došlo k velkým regulačním změnám, které nám umožňují větší jistotu ohledně výdajů. Jde o eh, desetiprocentní snížení eh, rigorózní politiky. Je tady možnost eh, finanč, poskytnout finanční podporu ve chvíli, mm, kdy jsou tady zjištěna, eh, zjištěny problémy. Pokud jde o 2014 až 2020, tak Evropská komise zavedla ustanovení, která mají usnadnit používání eh, zjednodušených nákladů. Je to nový způsob, jednodušší způsob, jak eh, uhráze, uhrázovat prostředky v rámci eh, Evropského sociálního fondu. Má to dopad na schromažďování finančních dokladů a dosahování strategických cílů, snižuje se riziko chybovosti. To potvrdil účetní dvůr v posledních letech. Komise ukázala, že používání zjednodušených nákladů eh, představuje 33%, to znamená jedna třetina výdajů se Evropského sociálního fondu a používá se to eh, asi v 80 nebo pardon, 95% eh, projektů. Myslíme si, Eh, že eh, do konce současného programového období dojde ještě k dalšímu navýšení využívání těchto zjednodušených nákladů a to povede ještě k dalšímu mm, snížení chybovosti. Takže chybovost eh, od jednoho programového období k dalšímu klesá. Chybovost se snížila ze třech teda z 5% se snížila na 3%. A, a ne, chybovost tady uh, ovšem vzrostla mezi rokem 2017 až 2018. 23,6 miliard euro výdajů bylo auditováno v roce 2017 a 8 miliard euro to bylo v roce 2017 a to zejména z na EFS velká míra v roce 2018 vyplývala eh, z pravidel vnitřního trhu a eh, státních podpor. To většinou eh, je takový zdroj chyb a proto ty výdaje nebyly uznatelné, na rozdíl od roku 2017. Účetní dvůr v několika případech interpretoval navíc legislativu jinak než komise. Proto je důležité v tom příštím eh, víceletém rámci zajistit, že pravidla budou co nejjasnější a nejjednodušší. Konec konců jasnější pravidla znamenají menší chybovost. V tuto chvíli bych chtěl vyjasnit, že chybovost neznamená automaticky eh, míru podvodů. To už tady také bylo řečeno. Jde o míru prostředků, které byly vydány v rozporu eh, s existující legislativou na evropské nebo národní úrovni. Naše eh, fondy fungují eh, řádně, možná ještě více než řádně. Velmi účinně se s nimi nakládá a mají velký vliv v praxi, což pro evropské občany znamená skutečnou přidanou hodnotu návrh FS ESF plus znamená výdaje na sociální politiku do budoucích let a tady je důležité, abychom investovali do přiměřených zdrojů pro lidský kapitál a kvalifikaci a my budeme v tomto směru dále pokračovat a já vím, že vaše podpora Evropského parlamentu je něco, na co se mohu spolehnout a proto se těším na spolupráci v budoucích letech v zájmu Evrop- eh, sociální Evropy, která prospívá všem občanům. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám srdečně, pane komisaři. Jak za pohled do minulosti, tak i do budoucnosti. Já jak jako zpravodajka si dovolím vám položit první otázku. První otázka se týká finančních korektur. a chci se zeptat, jaká částka zpět vyžádaných peněz již bylo vráceno. Takže z těch 2,78 miliard euro by mě zajímalo, kolik komise již dostala. Jestli nemůžete dnes na všechno odpovědět, tak mi to můžete také poslat písemně. Samozřejmě nemůžete mít veškeré eh, údaje v rukávě. Takže jednotlivé členské státy, chci se zeptat, zdali akceptovali tyto korektury, anebo je zažalujete u Evropského soudu, anebo jsou tam oznámené, nahlášené nějaké žaloby, nebo tam něco nebylo akceptováno. A potom otázka, já jestliže tomu tak je, tak jaké členské státy co neakceptovaly. Vy jste hovořil o simplifikaci. Ta tato simplifikace je zmiňovaná často účetním dvorem. I vůči mně jste se vyjádřil tak, že zjednodušení je pro vás důležité, protože jsou to neustále nespůsobilé náklady, které činí potíže, i když lidé často dělají chyby prostě omylem. A že to často vede problémům. 33 výdajů ESF již spadá pod zjednodušené výdaje, cíl je 50 a mě by zajímalo, zdali o tom můžete již něco říci, jak to jde rychle. A mezi tím existuje také jeden systém výměny a sdílení zkušeností a informací mě by zajímalo, jak má být tento systém dále rozšiřován a budován, co v této oblasti zamýšlíte. A potom otázka 40. Tady komise odpovídá obice, o, o, všeobecně, že lze zlepšit spolupráci agentur. A nás by zajímalo, jak lze tuto spolupráci zlepšit, anebo kde jsou problémy, kde spolupráce ještě dobře nefunguje, nebo kde vidíte možnosti synergických efektů či koordinace e, a spolupráce mezi agenturami pak ještě otázka metodologických problémů. Jaké metodologické problémy existovaly mezi komisí a e, kontrolními orgány v členských státech? E, museli jste se domlouvat na pochopení metodologie anebo e, metodologie byla někdy lépe interpretována nebo hůře interpretována? Jaké problémy vznikly konkrétně u národních kontrolních úřadů a zajímalo by mě, zdali tady eh, existuje nějaký mustr, nějaký model, který by byl konkrétní, především tehdy, když se jedná o jeden členský stát, takže jestli existovaly určité mustry chyb také se chci zeptat, existují kvalitativní rozdíly u kontroly národních úřadů a také jejich věrohodnosti. Jestliže tyto rozdíly existují, tak jakého charakteru jsou? A potom ještě eh, jste řekli, že v Itálii 53 procent eh, eh, Eh, žadatelů eh, dostává zaměstnání a ve Francii je to asi 60%. Mě by zajímalo, zdali máte čísla za Španělsko, za Portugalsko a nejaké máte tedy zkušenosti z jiných zemí, které používají jej? to byla celá řada otázek, takže u finančních korektur jsme ještě daleko nepokročili. Tady můžeme do posud. Jsme měli jenom jednu korekturu, jednu opravu. Byla to dobrá korektura a byla to, jednalo se o minimální částku. Tady máme před sebou ještě hodně práce před sebou, než veškeré korektury uděláme. Takže eh, ta částka je poměrně nízká, je to 67 tisíc euro. Taky by mě zajímalo, jak dlouho trvá, než si ty peníze vrátí, protože to je takové perpetuum mobile u nás. My neustále diskutujeme o nevrácených částkách. Mně by stačilo, když mi to eh, dáte písemně. Takže víceméně nám tady ještě chybí 2,5 miliardy. 2,5 miliardy. Problém eh, není v tom, že se peníze automaticky vrátí, ale problém je ten, že potom tyto peníze se transferují, či lze je transferovat, převést na jiné projekty eh, ze strany členského státu. Národ, je to národní, to závisí na tom, zda je to národní korektura nebo korektura komise, ale ta korektura komise činí 2,5 miliardy. Tyto peníze může členský stát eh, převést na jiné projekty. Není tomu tak, že se to automaticky musí vrátit. My tady hovoříme o období 2007 až 2013. A z těch 2,7 miliard se vrátilo 67 tisíc a další projekty, jiné projekty, tedy většina těchto, těchto finančních prostředků byla provedena, převedena členskými státy na jiné projekty také nemám žádné informace o tom, zdali se některý členský stát obrátil na Evropský soudní dvůr, takže všechny korektury byly akceptovány nebyla předložena žádná žaloba k eh, soudnímu dvoru. Pokud se týče zjednodušení, zde s vámi plně souhlasím a říkám jasně, že já jako komisař udělám všechno proto, abychom eh, prováděli a provedli zjednodušení. Je to jak v zájmu komise, tak i členských států a také účinnosti naší činnosti. Já udělám všechno pro to, abychom docílili zjednodušení. My máme cíl ve výši 50%. Já nemohu přesně říci, kde tohoto cíle dosáhneme, ale budeme se o to velice snažit. Dnes u 95% programů je situace, když se aplikuje zjednodušení jenom se to týká 33% výdajů a toto číslo musíme zvýšit a to se nám určitě v budoucnosti podaří. A výměna zkušeností. Ano, myslím si, že toto je extrémně eh, důležitá zkušenost neustále si vyměňovat zkušenosti s členskými státy tak, abychom zvýšili účinnost výdajů. To k tomu patří a my budeme se takto chovat a v budoucnosti. A nyní otázka agentur. Eh, přejdu do angličtiny. Empel poslal eh, dopis jednotlivým eh, ředitelům agentur, tak abychom implementovali doporučení pro agentur, které byly indikovány a agentury jsou ochotny takto spolupracovat. Čtyři agentury již předložily akční plány komisi. V této fázi nejsou další plány, jak by se měly e, restrukturalizovat struktury agentur. A DG Employment chtěl nalézt prostor a v současné době, ale nechtěli jsme řešit otázku agentů do budoucnosti, například změnu mandátu či jejich spojení. Ale také jsme zjistili, že jsou zde určité komplementárnosti a také určité přesahy eh, mezi agenturami a právě proto je důležitá těsná spolupráce mezi agenturami a potom vzor chyb. Auditní orgány, kontrolní orgány zdali potřebují se zlepšit a zdali také odhalili veškeré chyby. Auditní orgány, jak víte, jsou velice důležité a my se domníváme, že kontrolní orgány jsou spolehlivé. Účetní dvůr také upozorňuje na to, že eh, u kontrolních úřadů se pracuje spolehlivě a některé kontrolní úřady musí zlepšit svou práci, také komise s kontrolními úřady spolupracuje, dává jim doporučení, jak pracovat a jak provádět audity a také bylo dohodnuto, že bude vytvořena auditní e, skupina e, ze strany národních orgánů jako pozorovatelů účetního dvora. A také e, výsledkem je, že DG Employment je toho názoru, že po kontrole se můžeme spolehnout Eh, ze 75% spolehnout na práci kontrolních úřadů. A typy chyb, hlavní zdroje chyb jsou zahrnutí nespůsobilých výdajů do eh, deklarace výdajů příjemců, porušení tržních pravidel a také nespůsobilé projekty či nespůsobilí příjemci. A my se snažíme zde Eh, poskytovat také školení, eh, jak se těmto chybám vyhnout. Také někdy dochází eh, v nejnutnějších případech k pozastavení plateb. My také těsně spolupracujeme s auditními orgány, tak abychom zabezpečili chybovost po 2% u všech programů. My potřebujeme, jak již bylo řečeno, zjednodušení pravidel a také potřebujeme zjednodušenou strukturu nákladů. Snižování nezaměstnanosti mládeže. My jsme vám dali k dispozici eh, čísla z eh, Francie a Itálie. Můžeme vám dát také údaje o jiných zimích. Já je nyní nemám eh, po ruce, ale zašleme vám je. Vielen herzlichen Dank. Děkuji eh, také za informaci, kterou dostaneme písomně, písemně. A nyní jsou na řadě eh, stínoví zpravodajové paní kolegyně Penková. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, pane komisaři Šmite, za prezentaci a za písemné odpovědi, které jsou užitečné. Taky děkujeme panu Marfimu za odprezentování zprávy. Myslím si, že jsme spokojeni s většinou odpovědí. Chci požádat o vyjasnění. Je to dotaz 56, pokud mohu. Náš dotaz se týkal toho, o čem jste právě hovořil, eh, ta eh, možnost jednodušších nákladů v žádosti. A vy jste řekl, že v roce 2015 v devíti případech se to využilo ve 20 členských státech. A já bych chtěla vědět, proč se jedná pouze o 20 zemí, které jsou pokryty a ne všechny členské státy, kterých je 28. Myslíte si, že to je proto, že členské státy nemají zájem o e, možnost zjednodušených nákladů, anebo proto, že některé členské státy e, ještě nejsou připraveny to správně uplatnit? To je vše, děkuji. Děkuji. A nyní Viola von Kramon. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také jménem frakce Zelených pane komisaři, za to, že jste přišel mezi nás. Děkuji. Děkujeme za to, že jste přišel na naší schůzi a chtěla bych se vrátit k jedné iniciativě, kterou podpořila vaše komise. To je iniciativa pro zaměstnanost mladých. A bylo to hodně úspěšné, pokud jde o snížení nezaměstnanost mladých v mnoha členských státech my jsme dostali údaje o účastnících, kteří našli práci, kteří se mohli proškolit a vzdělávat a chtěli bychom vědět, zda máte dostupné údaje ohledně eh, odstoupení lidí z tohoto programu iniciativy pro mladých a zdali víte, kolik lidí eh, začalo vzdělávání či školení, aniž by ten program dostali a aniž by obdrželi tedy kvalifikaci? A kolik účastníků bylo nezaměstnaných 6 měsíců po dokončení programu? Děkuji vám za to, že nám poskytnete odpovědi na tento dotaz. Děkuji. Další stínový zpravodaj, pan Kus. Děkuji za zprávu. Mám pouze jeden dotaz, je obecné povahy a ptám se komise. Eh, obracím se na vás, pane komisaři. Jak si vysvětlujete, že ve státech, které jste zmínili, Itálie, eh, Francie, především ale také Španělsko a Portugalsko a především v Řecku, že je pořád tak eh, vysoký počet mladých nezaměstnaných, zatímco v Německu tento hluboký problém není. Takže ten vztah je obráceně. Eh, jak si to vysvětlujete, tuto otázku nezaměstnanosti a co s tím můžete dělat? A ještě máme další dva poslance, eh, kteří by vám rádi eh, položili dotazy. Angelika Vincik a Estusky. Pan Zechovský. Mám dotaz ohledně agentury Ample, Eurofond, Celeford, EUSHA, EDF. Máme čtyři agentury, které eh, dělají technické eh, vědecké věci související s regulací. A mají některé stejnou povahu. Já vím, že máme hodně spolupráce mezi těmito agenturami, ale já si myslím, že můžeme spolupracovat více Myslím si, že tady je hodně věcí, které můžeme zlepšit ETF eh, a CDFO, CDFOP, také Eurofound a EU OSHA. A to je to, o čem jsme tady už dlouho hovořili. My chceme reformu evropských agentur, protože evropské agentury se někdy těžko chápou a efektivita těchto agentur není příliš velká. A potom mám dotaz, myslíte si, že v budoucnosti by bylo možné spojit dvě či tři agentury a mít pouze jednu agenturu? A nebo mít hlubší spolupráci mezi těmito agenturami, eh, že by tam byl stejný nábor, eh, stejné procesy, ohledně toho, aby dělali mnoho věcí dohromady? A co si myslíte o viditelnosti těchto agentur? Myslíte si, že jsou viditelné? Protože já jsem byl v Dublinu a já jsem se zeptal eh, lidí tam a oni vůbec ty agentury neznají. A jestli je nějaký Eurofound nebo nějaké další agentury, to je můj dotaz. Já obecně podporuji všechny agentury, ale já si myslím, že je potřeba přijít s tímto dotazem. Zdali efektivita těchto agentur je dobrá. A potom druhý velmi krátký dotaz týká se fondu pro boj proti globalizaci a otázka Carrefouru. <clears throat> Myslíte si, že to bylo zastaveno radou, protože rada se rozhodla, že digitalizace není problémem souvisejícím s globalizací. Z vašeho pohledu, vy si myslíte, že existuje nějaká příležitost, šance eh, tento program zaktivovat pro Carrefour tady v Belgii a zahájit eh, dialog s radou? Eh, děkuji za konkrétní odpovědi. Angelika Vincik, prosím, vážená paní předsedkyně, vítáme vás Pane komisaři, během našeho rozpočtového procesu před dvěma třemi týdny eh, tak na programu byla eh, velká diskuze a z mého pohledu eh, Eh, se nejedná tolik o strukturální program, je to spíše napravující program, že EU napravuje eh, to, co udělali národní systémy a to je v odpovědnosti členských států. A já jsem přesvědčena, že by bylo lepší pro mladé lidi a pro eh, výdaje EU investovat nejdříve a dříve do vzdělávacího systému. Rakousko je pouze uprostřed této studie. My máme nejnižší úroveň nezaměstnosti mladých a vzhledem k tomu, že já jsem podnikatelka, tak já jsem eh, mm, faninkou učňovského školství, tak jak je to v Německu, ve Švýcarsku a v Rakousku. A všechny tyto tři země mají velmi nízkou nezaměstnanost mladých. Pane komisaři, já bych se vás chtěla zeptat, jaký máte názor na ten program jej a jak ho chcete zlepšit v budoucnosti. Ich erlaube mir, Herr Kommissar, die zwei letzten Fragen noch ein bisschen ještě bych chtěla něco doplnit. V případě eh, Carrefouru, tak to je tak, že členské státy eh, nezohlednili svoji vlastní legislativu. To znamená, že v konečném důsledku je potřeba změnit eh, něco, o co my tady voláme a vlastně členské státy nesledují svůj právní stát, takže to je trošku komplikované. My už jsme o tom hovořili ve výboru pro rozpočet, takže buď stanovíme kritéria jako parlament plus rada a potom se jich držíme, ale to byl překvapivý uh, krok, uh, takže jakou roli to tady sehrává. Buď máme ta pravidla a držíme se jich, anebo je změníme a máme nová pravidla. Ale máme-li pravidla a nepouš- neuplatňujeme-li tato pravidla, tak to je komplikované. Jak se díváte na ten vývoj v této oblasti? A v případě JA, e tak eh, někteří kolegové tady hovořili o tom, že a také, že komise řekla, že ten program je nefungoval dobře, ale on začal fungovat dobře během posledního roku a potom tam došla, došlo k takové smíšené variaci. Takže já bych eh, chtěla navázat na to, co řekla Angelika Vincik. Je hezké, že eh, v Itálii se zdá to dobře funguje, ale otázka je 6 měsíců Eh, jak to vypadá se zaměstnaností, se vztahy, jak to vypadá v tom dlouhodobějším horizontu, protože to už funguje dva roky. Takže po dvou letech jsou ti lidé ještě pořád zaměstnaní nebo po dvou letech vypadnou z, to, z té zaměstnanosti, protože v Itálii eh, existují strukturální problémy a proto je tam ta nezaměstnanost mladých. <laughs> okay, so first question about The, uh... První otázka, eh, která se týká té možnosti zjednodušených nákladů. My jsme velmi podporovali tuto možnost zjednodušených nákladů v rámci členských států a všechny členské státy mají přístup k tomuto zjednodušenému řešení. Někteří to ještě nevyužili, ale my pozbuzujeme všechny členské státy, aby toho využili momentálně na úrovni EU eh, to pokrývá čtyři oblasti vzdělání, školení pro nezaměstnané, poradenství a školení pro zaměstnané. A v kontextu příštího MMF studie ukázala, že využití možnosti zjednodušených nákladů se zvyšuje ze strany řídících orgánů a to by mohlo snížit celkové administrativní náklady o tak 25 My na tom tedy tvrdě pracujeme, snažíme se přesvědčit všechny členské státy, aby toho využili a rozšířit to. Nezaměstnanost mladých. Já vám nemohu dát všechny údaje. Já jsem se pokusil zjistit, jaké údaje máme, jestli po šesti měsících mají pořád ještě práci, to jsou velmi konkrétní údaje které pravděpodobně existují na národní úrovni, musíme to prověřit. Pokud ty údaje zjistíme, tak vám je předáme. Opouštění systému. My nemáme tyto informace. Jako bývalý minister práce, který nedostával evropské peníze, ale já jsem eh, zaváděl tuto iniciativu pro mladé, tak vám mohu říci, to bylo tedy v Lucembursku, že 20% eh, osob to opustilo. Nebo o tu práci přišli. Nevím, jak je to v Itálii, ve Španělsku, ve Francii nebo někde jinde. Ale já si dobře pamatuji, že jsme měli kolem 20%. To bylo v Lucembursku. Ale my jsme nedostávali žádné evropské peníze protože nezaměstnanost mladých u nás eh, byla nižší, než eh, byl ten strop. Eh, proč je situace nezaměstnanosti mladých lepší v některých zemích a proč je to jinde horší? Z mnoha důvodů. Hospodářské důvody, strukturální důvody, vzdělávání a to je jedna z těch otázek ohledně vzdělávacího systému. Ale zcela jistě tam je jeden hlavní důvod a to je učňovské školství. Eh, kolegyně z Rakouska to řekla. Eh, vy jste podnikatelka, myslím, jste řekla. Eh, máme učňovské školství prakticky všude a tam, kde to učňovské školství je, tak eh, eh, nezaměstnanost mladých je nižší. Eh, proto my opravdu se snažíme pracovat na extenzivním učňovském školství. Tam je velká ochota a velký zájem těch členských států, kde není učňovské školství nebo nedostatečné učňovské školství, tak toto rozšířit. Já si myslím, že učňovské školství je jedna z nejlepších náprav pro nezaměstnanost mladých. Ale chtěl bych přidat, že celkový ekonomický kontext a existence firem, které jsou schopny poskytovat učňovské školství, to je také aspekt, protože nemůžete eh, jen tak mít učňovské školství a eh, nutit do toho firmy, kde ta tradice není. My musíme pracovat na tom, abychom propagovali mezi firmami a mezi podnikateli takovýto systém, ale zcela jistě učňovské školství je jedno z dobrých řešení, jak eh, řešit otázku nezaměstnanosti mladých, protože přechod mezi školou a zaměstnaností je potom mnohem jednodušší. Otázka agentur. Došlo k reformě agentur. Vy se zdá indikujete, že vy jste spíše pro určitý eh, způsob eh, fúzování těchto agentur. Já o tom nejsem tak úplně přesvědčen. Musím říci, že já jsem mm, převzal funkci teprve nedávno, ale jsem byl v kontaktu s agenturami předtím a musím říci, že jsem si všiml, že přidaná hodnota eh, z agentur ohledně různých témat, když se podívám na OŠU, když se podívám na Eurofound, tak eh, tam určitě existuje potřeba lepší spolupráce, ale eh, je tam velmi konkrétní přidaná hodnota, kterou poskytuji. Já nyní pracuji na velmi komplikované a důležité otázce, což je minimální mzda. A já se ptám, můžeme se plně spolehnout na údaje analýzu, kterou poskytuje Eurofund? Oni opravdu odvedli výbornou práci ohledně mest a také minimálních mzdách v Evropě. Pokud máte dobrou politiku, pokud chcete mít dobrou politiku, musíte mít dobré údaje, musíte mít dobrou analytickou schopnost. A musím říct si, vzhledem tomu, že už jsem je znal dříve, tak oni poskytují vel dobré analytické údaje a umožní nám také zlepšit eh, naši politiku v různých oblastech. Především ještě k OŠE a k otázce bezpečnosti. To je velký problém. Jedná se o malý počet zaměstnanců a oni napomáhají nejenom eh, eh, pracovníkům, aby měli lepší bezpečnostní podmínky, ale také pomáhají malým podnikům, protože my víme, že v případě malých podniků je někdy komplikované mít správné standardy a zavádět správné standardy. Já bych tedy byl opatrný ohledně toho, že to, co se tady dělá, že by se dalo zjednodušit nebo spojit. Já myslím, že odvádí dobrou práci, ale souhlasím, že se musíme vždy snažit pozbuzovat spolupráci a zlepšit fungování a podívat se na to, co oni dělají a jestli eh, přinášejí přidanou hodnotu pro politiky, které zavádíme. Otázka znalostí. Well, I, I cannot say that. Perhaps there, there... Stupeň povědomí, stupeň povědomí, ale já jsem si toho uvědomil, že v případě OŠI, co dělají v případě malých a středních podniků, v případě malých podniků, tak to, co dělají, je opravdu velmi hodnotné. A často někdy malé podniky neznají nástroje, které vytvářejí. A to, co můžou zlepšit. Takže zlepšení potřeba je. Eh, ke Carrefouru. Já si myslím, že komise stejně jako vás lituje toho, eh, že no, ten fond eh, tam nebyl prováděn. Vy tady hovoříte o respektování nařízení, jeho dodržování. My to samozřejmě ověříme v každém případě, Ovšem musíme ještě upravit nařízení v budoucnosti. Je to součást toho procesu, do kterého jsme se pustili, abychom nařízení upravili. Poslední otázka, na to jsem vlastně částečně již odpověděl. Víte, pracovat na problematice nezaměstnanosti mládeže částečně, nevždy úplně, ale částečně má nahradit nebo musí nahrazovat chyby z minulosti. A ty chyby jsou velmi rozmanité. Vzdělávací systémy jsou součástí té problematiky, s tím souhlasím, a to je v národní kompetenci z velké části, takže to je velmi citlivá otázka ale pak tam do toho zasahuje ještě celá řada dalších aspektů, sociální aspekty, inkluze, neinkluze, migrace a tak dále. Všechny tyto otázky spolu souzní nebo do toho eh, vstupují a ehm, eh, to do, tam hraje roli. Ehm, tam jde o to, eh, že se třeba vstupuje do vzdělávacího systému a, a mladí lidé potom jsou eh, ne, neinformovaní, neum, nemají různé dovednosti a my se snažíme eh, je angažovat nebo zapojit je, protože pokud eh, oni takto zůstanou pozadu, tak to bude problém pro celý jejich život, ale i pro celý náš systém, protože oni vlastně budou mít Eh, sociální okolnosti, které budou eh, ovlivňovat celý jejich život. To jsou politiky, které nemůžeme vnímat eh, jako otázku výdajů. Je to spíše investice. Investice do stability naší společnosti, řekl bych. Děkuji. So, vielen Dank, Herr Kommissar. Děkuji, pane komisaři. A tím se dostáváme ke konci Eh, já ještě sama chci položit dvě otázky zástupcům eh, účetního dvora. Účetní dvůr po roce 2015 přestal pro EMP předkládat zvláštní chybovost a mě by zajímalo, proč a jak k tomu došlo. V doporučení účetní dvůr hovoří o zjednodušení pravidel a procesů a pro mě z toho vyvstává otázka, jaké konkrétní doporučení byste dali komisi, aby zrealizovala tato zjednodušení a kde by to bylo podle vašeho názoru nejvhodnější nebo nejvíce možné. Děkuji, paní předsedkyně. Předtím, než odpovím na vaši otázku, tak bych chtěl poděkovat komisi Nás to velmi zajímá, i pokud je o Ample. My jsme no, tady měli tři zvláštní zprávy, poslední v dubnu 2017 a já jsem si jist, že to bude pokračovat a chtěli bychom potvrdit to, co říkala komise, je to také spojeno s vaší otázkou. My jsme viděli eh, některé ty případy, eh, kdy eh, komise proaktivně podporovala použití zjednodušených nákladů. Pokud jde o ty další orgány, ano, oni jsou eh, mm, klíčoví v tom kontrolním řetězci my vycházíme z namátkových kontrol a my vlastně jakoby opakujeme tu práci, kterou udělali oni. Samozřejmě je tam ještě kus práce. Eh, tam je vidět je to vidět na tom, že jsme eh, zjistili celou řadu chyb, které oni nezjistili. Tady musíme s komisí velmi spolupracovat, snažíme se být pozorovatele v různých technických skupin a setkání. Je to zatím proces, je to samozřejmě složité, když tady máme 28 členských států s různými mentalitami, kontrolními systémy, takže opravdu čeká nás kus práce a myslím si, že je to také velmi důležitý prvek toho kontrolního řetězce a tady příští rok budeme mít zvláštní zprávu na toto téma. Zatím se zaměřujeme na hlavní práci agentur a poté budeme mít právě tu možnost mít přehled nad celým tím systémem kontrol a myslím si, že um, ehm, to bude prospěšné. Pokud jde o to, co říkali někteří pánové zde po levé ruce, pokud jde o tu nesp- že tam není specifická chybovost pro Ample. Um, Mm, já jsem kdysi se tam účastnil těch aktivit a tam v podstatě došlo k rozhodnutí účetního dvora. Tam se prostě předělala, eh, předělaly ty zprávy, eh, které budeme vydávat. Bylo tam to rozhodnutí, že vlastně by nebylo smysluplné, aby tady byla taková zpráva pro Empl eh, a potom další pro Regio. pokud by to bylo žádoucí, tak tam by bylo zapotřebí 150 až 180 transakcí pro obě dvě eh, DG, takže tady jde také o zdroje. Pokud jde o ta doporučení, vždy jsme podporovali komisi, pokud jde o zjednodušené náklady a to tam, kde jsme na ně narazili, tam, kde jsme na ně narazili, tak tam identifikovaná chybovost byla velmi nízká a myslím si, že paní Penková o tom hovořila, o tom eh, cíli 50, nebo bylo tam 50%, teď je to 43% a je tam ta snaha um, to měnit. Děkuji za velmi cenou zprávu i informace, které jsem já získala pro svou zprávu. Děkuji vám. 16. prosince ta zpráva bude představena zde na výboru KOMP. Děkuji, pane komisaři, a děkuji i vašemu týmu. Jistě se vrátíme ještě k některým otázkám na generální ředitelství, ale v tuto chvíli vám již velmi děkujeme za váš příspěvek a za to, že jste přišel mezi nás. Děkujeme. A v tuto chvíli máme na programu bod číslo 10, zvláštní eh, zpráva EUD 15 2019, udělení absolutoria za rok 2018, provádění balíčku opatření pro personální reformu. A já budu hovořit tak dlouho, eh, až pan komisař odsud uteče. Pane komisaři, já nechci být nestvořilá, musím vás ale požádat, abyste hovořili venku před sálem. Máte-li si co říci, aby kolegové měli příležitost zabývat se zvláštní zprávou, která se zabývá personální reformou. Spravodajkou je paní Isabel Garcia Muñoz a já jsem velice potěšená, že no, tady máme ta pana Pietra Rusova, velmi ráda ho uvítám mezi námi opět dorazil z Lucemburku do Bruselu. Já mu děkuji a pan Pietro Russo má slovo jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane, vážená paní zpravodajko, členové výboru pro kontrolu rozpočtu, všem vám děkuji za pozvání a Eh, za vaši pozornost pro naši auditní práci. Je mi potěšením, že mohu představit naši zvláštní eh, zprávu 15 z roku 2019 o provádění balíčku eh, reformy zaměstnanců z roku 2014. V agenturách je zaměstnáno asi 60 tisíc zaměstnanců a toto číslo zahrnuje asi 32 tisíc zaměstnanců v Evropské komisi a rozpočet z roku 2018. Tady byly položky pro zaměstnance komise v hodnotě 3,2 miliardy euro z 5,5 miliard pro všechny zaměstnance Evropské unie. Zaměřili jsme se tedy na situaci lidských zdrojů na komisi, protože zde vnímáme největší podíl zaměst, no, rozpočtu na, na platy zaměstnanců evropských institucí. Pravděpodobný důsledek změn, které přinesla revize, Myslíme si, že ty věci budou obdobné i v ostatních institucích EU. Revize eh, služebního řádu z roku 2014 proběhla v kontextu rozpočtového vyjednávání o víceletém finančním rámci 2014 až 2020. Během tohoto vyjednávání Rada předložila další opatření, včetně dvouletého zmrazení výplat a eh, penzí. Eh, my tady eh, ve zprávě hovoříme o snižování počtu zaměstnanců, eh, platů, zmrazení platů a důchodů a další změny během roku 2014. Mm, hovoříme o tom jako o balíčku zaměstnaneckých reform a tam lépe identifikujeme všechny faktory, které ovlivnily rozpočtové výdaje a atraktivitu pracovních podmínek v analyzovaném období. Hlavním důvodem těchto reform eh, byly úspory v rozpočtu, eh, ale dále mm, tady se hovořilo také o potřebě vylepšit eh, řízení lidských zdrojů opatření, která byla přijata, dosáhla, roz, zaměřili jsme se na tom, zda bylo dosaženo těch, dosaženo těch rozpočtových úspor, eh, zda se zlepšila situace lidských strojů na komisi a také zda to bylo připraveno na zdravém základě, včetně monitoringu jejich provádění. Celkově jsme došli k závěru, že balíček z roku 2014 dosáhl eh, žádoucích úspor nákladů a došlo i k určitým eh, zlepšením, pokud jde o řízení lidských zdrojů. Ovšem, některé negativní důsledky pro generální ředitelství a komisi a jejich zaměstnance, těm by se dalo zabránit, anebo by bylo možné je zmírnit již dříve, pokud by reforma byla bývala lépe připravena a monitorována. Balíček z roku 2014 umožňuje velké úspory pro rozpočet EU, vlastně ještě vyšší úspory, než bylo původně očekáváno. Tyto úspory v rámci víceletého rámce asi dos, pravděpodobně dosáhnou 4,2 miliard euro, zatímco dlouhodobé rozpočtové úspory eh, vyplývající z nižších výdajů v oblasti důchodu jsou odhadovány na 19,2 miliard. Hlavní stroje úspor v víceletém rámci 2014 až 2020 jsou dočasná zmrazení a nižší úpravy platů a důchodů a také pětiprocentní snížení pracovních míst. Tato opatření doplnila reforma v oblasti eh, kariéry asistentů a také sníženou eh, možností většího postupu pro administrátory a eh, asistenty. Velká část dlouhodobých úspor, pokud je administrativní výdaje, poplyne z nižších eh, výdajů, pokud jde o důchody, protože se zvýší věk odchodu do důchodu a sníží se eh, další opatření. Dále mm, tento balíček měl dopad na řízení lidských zdrojů na komisi, pokud jde o zatížení pracovníků, počet eh, smluvních pracovníků a také pokud byl tady, byl tady také dopad na atraktivitu eh, podmínek práce. Celkově ten dopad byl smíšený. Reforma vedla k významným změnám struktury, kariérní struktury, eh, které přispěly k lepšímu sladění mezi platbami a mezi platy a zodpovědností a povede to k dlouhodobým změnám v distribuci eh, zaměstnanců eh, a jejich platů. Ovšem eh, pracovní síla se tedy více eh, rozlišila a míra mm, najímaných pracovníků, eh, ne tedy interních pracovníků, se zvýšila. Také došlo k větší harmonizaci pracovních úmluv ve prospěch rodiny, které již existovaly mezi institucemi a gendrově vyváženější mm, pracovní podmínky ovšem nelze mm, spojit eh, s touto reformou. Dále snížená míra náborů po té pětiprocentní redukci pracovních míst eh, a také eh, navýšení odchodu do, věku odchodu do důchodu. To vše vede k tomu, že zastarává pracovní síla. E, také roste věk nově nabraných pracovníků. Jsou tady i negativní důsledky pro zaměstnance. Eh, zhoršily se podmínk, pracovní podmínky a to platí zejména pro pracovníky delegací a podmínky jsou také méně příznivé pro současné eh, pracovníky nebo pro mm, tedy bývalé, mm, dříve zaměstnané pracovníky. Ehm, zájem potenciálních nových zaměstnanců se snížil a ty změny se budou asi ještě prohlubovat. Také jsme zjistili další negativní důsledky, eh, tedy menší spokojenost zaměstnanců, Hmm. A nehodnotilo se, jak eh, jaké tady budou, předem se nehodnotilo, jaké tady budou důsledky řízení, nového řízení lidských strojů a jaké budou důsledky těch plánovaných úspor. Monitoring eh, předem nebyl dostatečný, aby mohl tyto důsledky eh, odhalit. A nyní tedy k našem doporučením. Doporučujeme komisi, eh, aby vytvořila řídící plán pro pracovníky, tak, aby mohla lépe sledit politiku lidských strojů s potřebami institucí a instituce a aby vypracovala akční plán, kterým by přilákala více zaměstnanců eh, s širšími zkušenostmi a eh, s vícero národností. Komise by měla posílit svůj monitorovací rámec a e, také reporting v rámci lidských zdrojů, tak aby lépe reagovala na vývoj v oblasti lidských zdrojů. Do budoucnosti by komise měla lépe identifikovat problematiku, která má být řečena a určovat cíle a potenciální finanční a nefinanční dopady návrhů a doprovodných opatření. Vážená paní předsedkyně, pane, paní zpravodajko, členové výboru, dovolte mi závěrem poděkovat auditnímu týmu za jejich práci během této kontroly. Jsem k dispozici pro vaše otázky a další vyjasnění. Děkuji vám za pozornost. Gracias, señor Russo. Eh, děkuji. Já budu hovořit španělsky, tak si prosím nasaďte sluchátka. Eh, momentálně také eh, předsedám eh, schůzi, tímto vám děkuji a také sama sobě předám slovo, protože jsem zpravodajkou. Začnu tedy hned se svým příspěvkem. Nyní jako zpravodajka bych chtěla poděkovat panu Rusovi za prezentaci této zprávy a chtěla bych také poděkovat zástupcům komise za přítomnost. Já jsem byla jmenována zpravodajkou méně než před týdnem a proto jsem neměla dostatek času, abych se osobně sešla s panem Rusem či se zástupci Evropské komise, ani s odbory jsem se nemohla sejít, ani se zástupci zaměstnanců, což bych bývala byla ráda, abych měla mnohem širší pohled na věc a abych eh, mohla si vyslechnout názor všech dotčených stran. Během příštích dnů se snažím sejít se všemi zúčastněnými a po výsledku dnešního zasedání a na základě stanovisek mých kolegů se pokusím vám připravit co nejdříve pracovní dokument. Pokud jde o revizi dokumentu z roku 2014, k tomu došlo v rámci jednání o víceletém finančním rámci 2014 až 2020. Především v kontextu, kdy veřejné finance členských států byly podrobeny velkému tlaku vzhledem ke ekonomické a finanční světové krizi. Mnohé členské státy oznámily snížit výdaje svých administrativ a volali po Evropské komisi, aby udělala to tež, která samozřejmě nemohla zůstat stranou. Tak jak řekl EUD, Komise tenkrát neprovedla hodnocení možných negativních dopadů, pokud jde o zprávu a řízení lidských zdrojů, co se týče úsporných přijatých opatření, což bez pochyby by umožnilo prevenci a zmírnění eh, těchto opatření. Pokud jde o mechanismy monitoringu komise, vůbec toto nesledovali ani nemohli toto napravit. Myslím si, že vývody EUD jsou velmi důležité a přichází právě ve vhodný moment, protože nyní se bude schvalovat nový víceletý finanční rámec, a eh, eh, což by souviselo i s možnou reformou služebního řádu. Eh, což by umožnilo napravit chyby, ke kterým došlo v roce 2014 a doufám, že tím budu moci skromně přispět pomocí mého dokumentu, který vám předložím. Abych vám mohla pomoci, tak musím položit několik dotazů Evropské komisi. Prohlášený cíl reform bylo cílem mít eh, účinnější administrativu, přispět k rozpočtovým úsporám a lépe řídit lidské zdroje v evropských institucích. A s tím souvisí můj první dotaz. Je evropská administrativa efektivnější po této reformě. Skutečně můžeme pracovat lépe a více se méně zaměstnanci, v tomto případě tedy o 5 méně lidí. Úspory, kterých se dosáhlo v rámci víceletého finančního rámce 2014 až 2020 4 miliony 200 tisíc eur, to jsou ty úspory a potom eh, nižší výdaje na důchody. Já bych si přála, aby EUD vypočítal úsporu také v procentech, protože já, když jsem si to sama tak hrubě vypočítala, pokud se nemýlím, tak se jedná o úsporu 0,4 a to aniž bychom zohlednili, že externalizace různých aktivit, které byly potřeba eh, pro vykompenzovat úspory eh, omezení těch zaměstnanců, tak potom ty úspory jsou nakonec mnohem nižší. Ano, došlo k úsporám, ale také to přineslo negativní dopady. Hovoříme o snížení spokojenosti zaměstnanců, eh, zvýšil se počet lidí na nemocenských, vyšší nespokojenost eh, s prací a tak dále. Tyto úspory eh, v nejlepším případě 0,4 odůvodňuje veškeré ty problémy, kterými trpí zaměstnanci podle EUD a vzhledem k těmto dopadům jak eh, se postaví Evropská komise k tomu problému, že bude mít stárnoucí zaměstnance. Má Evropská komise nějaký plán pro zlepšení práce, tak aby to bylo atraktivnější pro všechny členské státy, především pro ty, které jsou pod zastoupeny. A ještě další věc. Bylo by možné, abyste eh, metodiku kterou použil EUD a komise, abyste posoudili zeměpisnou nerovnováhu a abyste výboru poskytli hodnocení výsledků. EUD konstatuje, e, že najímat e, smluvní zaměstnance je stále častější. Je jasné, že máte-li e, smluvní zaměstnance, tak je to levnější, proto se to stále více používá, ale na druhé straně tato situace může vést ke eh, konsolidaci nízkonákladového evropského státního zaměstnance a to může vést k tomu, že budeme muset znovu investovat pravidelně do školení každých 6 let, když dokončí eh, tedy ta smlouva na dobu určitou. Ve svých eh, připomínkách například v čísle 46 Evropská komise navrhuje, aby se Eh, zaměstnanci na dobu určitou eh, zúčastnili interního konkurzu. Chtěla bych vědět, kolik se jich stalo zaměstnanci od roku 2014. A co se týče nemocenských, eh, tak se to neporovnává s opatřením reform, které se týkaly snížení zaměstnanců. Pokud je o roční absolutorium, tak nám bylo řečeno, že tyto údaje nemáme ohledně dlouhodobých nemocenských a důvodů, ale ve světle této zprávy v 56 a 87 se říká, že je nová jednotka pro lékařskou kontrolu, eh, IT nástroje a systémy varování pro nemocenské. Takže to chápeme tak, že by se mohlo prostudovat, jestli existuje soustažnost mezi nemocenskou a mezi balíčkem reform. Děláte to tak? Používáte tuto informaci pro zlepšení pracovních podmínek? A e, proč nám nikdy neposkytujete tyto údaje, e, samozřejmě anonymizované? Komise na základě průzkumu spokojenosti zaměstnanců 2018, tak se říká, že v porovnání s rokem 2016 ta spokojenost se zvýšila, ale zpráva EUD říká, že třetina zaměstnanců má pocit, že má neakceptovatelnou pracovní zátěž. Může nám prosím komise poskytnout výsledky tohoto průzkumu, eh, což je základem tohoto názoru, a potom závěrem. Evropská komise eh, v eh, čísle 89 hovoří o interních strategiích pro zmírnění výsledků reformy. V čem spočívají tyto interní strategie, které uplatnila komise a eh, jak se vybraly ty záležitosti, které se musí řešit? To je vše, děkuji. Milá Izabelo, děkuji ti za přesné, precizní otázky a nyní ještě kolegyně Linci chtěla položit několik otázek. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane Ruso, děkuji vám za obsáhlou zvláštní zprávu. Nic není permanentnějšího než změna a právě proto jsou reformy nutné. Tato rozsáhlá personální reforma z roku 2014 vedla k velkým úsporám. Vy jste ve zprávě uvedl, že i členské státy po měnové a hospodářské krize začaly provádět administrativní úspory, ale myslím si, že tento krok na evropské úrovni byl daleko rozsáhlejší než na úrovni národních států. Já jsem nová poslankyně a já jsem často konfrontována eh, s tím, že Evropská unie vydává velké peníze a že že to hodně stojí a já, kdybych bývala znala situaci zevnitř, tak bych bývala mohla nepřátelům, protivníkům EU vzít vítr z plachet. A já se také ptám, kdo zodpovídá za komunikaci. Takže by bylo dobré komici říci, že by toto také měla sdělovat do členských států. A za druhé jsme také hovořili o tom, že spokojenost práci je velkým cílem. A také myslíte si, že image evropských institucí utrpěla, protože eh, mnozí vůbec netušili, že dojde k úsporám. Především ti nic netušili, eh, kteří se zde chtěli ucházet a tak mnoho pracovníků odešlo do soukromé sféry a takže já tady nevidím tuto kauzální souvislost mezi tím, že se odehrála reforma a že se méně lidí uchází. A také znám z domova, že mnohé věci jsou outsourcovány, aby rozpočet vypadal nižší. Je to tady taky u vás takový případ, nebo jste se o tom nezmínil, eh, protože to u vás není problém? Děkuji, Angeliko. A nyní za komisi bude hovořit pan Christian Levasseur a zodpoví, prosím, naše otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych odpověděl na otázky, které zazněly. A předtím ještě tři stručné poznámky ke zprávě účetního dvora. První věc která je nápadná v této zprávě, je otázka konformity souladu. Reforma z roku 2014 eh, naplánovala určitá ustanovení, která měla vést k úsporám. To vedlo ke změně v legislativě anebo eh, to vedlo k politickým závazkům. Ze zprávy účetního dvora a to, co je důležité pro váš výbor, je, že komise naplnila své závazky a právní texty, eh, které eh, vedly k realizaci úspor, které byly vytyčeny. Druhá věc, a já si myslím, že to zaznívá ve většině dnešních vystoupení, tyto úspory samozřejmě vedly eh, k nescela příznivé situaci, pokud jde o řízení lidských strojů. Tady se jednak ukázalo, e, tedy ukázala se i jedna pozitivní věc, a to je reforma kariérní struktury, kde bylo možné vytvořit e, lepší vztah mezi stupněm, hierarchickým stupněm zaměstnance a odměny. To je důležité. A toho si všimli ti, kdo sledovali tuto reformu z roku 2000. Eh, vidíme, že v roce 2004 eh, tedy, že tady se zaměřilo právě na tyto věci. Další věc, která je méně pozitivní a která se ale v průběhu času vyvíjí, eh, to je kapitola well-being, tedy okolnost dobrých podmínek v práci a spokojenost zaměstnanců. Tady je to tak, že ty výsledky, které byly změřeny po reformě z roku 2014, byly eh, horší než eh, dřívější výsledky, ale eh, jak jste zaznamenali, v průběhu času se to vylepšilo a komise k tomu přijala celou řadu opatření. Poslední věc, kde nedošlo ke zlepšení, a to je geografická vyváženost. A tady chápu, že to ve vás může vyvolávat určité otazníky, pokud jde o eh, geografické rozložení, reformu a eh, kariérní stupeň. Eh, s tím souhlasím a myslím si, že jestli je tady něco, co je klíčové pro komisi a co se objevilo ve zprávě komise z minulého roku, tak to je otázka schopnosti komise přitáhnout eh, státní příslušníky různých zemí, eh, aby pracovali v jejich útvarech. Další věc k této zprávě, ehm, to jsou ta doporučení. Komise přijala všechna doporučení účetního dvora. Ta doporučení odrážejí zjištění eh, určité, účetního dvora samozřejmě. A komise velice pečlivě bude dbát na naplnění těchto doporučení. Pokud jde o otázku, která tady zazněla, tak tady mám eh, kolegu, který je ředitelem eh, útvaru, který se věnuje otázkám zdraví a dobrých podmínek zaměstnanců a možná, že on dokáže lépe a přesněji odpovědět na některé otázky. Myslím si, že eh, tady je taková obecná problematika atraktivity těch pracovních míst. Reforma z roku 2014 vedla eh, ke snížení počtu zaměstnanců a účetní dvůr tady již vydal zprávu, kde se o tom hovoří a tam se stanoví, že to bylo v souladu s tím, co bylo naplánováno. Snížení počtu zaměstnanců vedlo e, k tomu, že samozřejmě jsme museli využít více externích e, pracovníků. E, to samozřejmě účetní dvůr také zanalizoval a teď je o to, do jaké míry toto vyvážení mělo dopad na rozsah toho útvaru. Samozřejmě ono to obnáší různá rizika a já si myslím, že to souvisí s atraktivitou. Podmínky, pracovní podmínky zaměstnanců jsou lákavější než externích pracovníků. A je jasné, že komise tam tedy má eh, více možností přitáhnout eh, zaměstnance z členských států na ty trvalá pracovní místa interní, než na ty externí pracovní místa. Eh, a ta pozice toho pracovníka hraje roli, pokud jde o náklady, o trvalost toho pracovníka a také to ovlivňuje schopnost eh, přitáhnout zaměstnance. Tam samozřejmě na ty permanentní pracovní místa lépe přitáhnete pracovníky než na eh, ty eh, smluvní pracovní úkony. Pokud jde o geografickou vyváženost, tak to tady hraje roli. A pokud jde o metodologii, tak tady není různý přístup ze strany komise i účetního dvora. Všichni používáme stejná čísla. My jsme pouze eh, tady se zaměřili na jiná opatření stejného fenoménu. A naše závěry eh, jsou si vzájemně velmi blízké, máme stejná čísla, ze kterých vycházíme. Komise se zaměřila na eh, kariérní žebříček při, nebo stupeň na tom žebříčku při vstupu toho zaměstnance v institucích a tam jsou určité nerovnováhy, ale když se podíváme na čísla účetního dvora, tak tam máme stejná čísla, akorát z jiného pohledu, z jiného úhlu pohledu. Padla tady také otázka k tomu, co se stalo v roce 2014 se zaměstnanci eh, dočasnými a Mm, tedy ta možnost eh, nabízená těm eh, externím zaměstnan pracovníkům, aby se stali, aby se účastnili eh, různým výběrovým řízením. Jim to bylo umožněno pouze v roce 2014. Takový konkurs poté proběhl v roce 2016 a 2018. Ale tento konkurs byl také nabídnut dočasným zaměstnancům nebo trvalým zaměstnancům a v roce 2008 jsme měli asi 6 tisíc kandidátů na interní konkurs a asi a bylo tady ale i tisíc eh, smluvních pracovníků, kteří se mohli zúčastnit takového interního konkurzu, aby se stali eh, úředníky Evropské komise. Dále ta otázka k dobrým podmínkám. Tady bych rád předal kolegu, kolegovi Kristianovi Hrokovi, který je příslušným ředitelem pro tuto problematiku. Ano, samozřejmě, velmi rádi mu předáme slovo. Máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu poměrně stručný. Chtěl jsem pouze říci, že v situaci reformy z roku 2014 komise eh, velmi rychle přijala opatření, eh, která byla nutná pro tu situaci po této reformě. V roce 2014-2015 jsme řešili situaci eh, Mm, nějakých absencí na komisi a chtěli jsme samozřejmě měřit ten dopad na pracovní podmínky a také pokud jde o vůli zaměstnanců se toho účastnit, potom také pokud jde o hm, tady tu nepřítomnost a zdravotní otázky, tedy nepří, absence z důvodu nemoci, my jsme to nechtěli kontrolovat, ale chtěli jsme sledovat stav zdraví kolegů, chtěli jsme favorizovat návrat do práce za co nejlepších podmínek. Po této studii eh, jsme přišli s ambiciozní strategií. Ta strategie má šest pilířů a je zaměřena na různé aktivity, fyzické zdraví, duševní zdraví kolegů, integrace do sociálního života v, členském, v členských státech, kde eh, mají své sídlo instituce a potom i globálnější eh, otázka na zdraví, to znamená situace kanceláří a pracovních prostor, kde kolegové působí a dále Eh, to vše vedlo k nejrůznějším opatřením všech útvarů na komisi, aby potom vylepšili to cítění a pracovníků. A mělo to určitý úspěch. Míra, ve, tedy pokud je o studii, kterou jsme eh, v roce 2015 vedli, tak tam bylo velmi negativní vnímání pracovních podmínek eh, pracujících a o dva roky později se o 20 zlepšila spokojenost kolegů. 20 bodů, to samozřejmě nevede eh, k nějaké naprosté spokojenosti, ale eh, Původně jsme měli 30% a teď jsme překročili 50%. Pokračujeme v této iniciativě a doufám, že se nám podaří věci ještě více vylepšit. A dále jsme sledovali psychosociální rizika, máme tady takové audity už na všech generálních ředitelství, máme tam podporu eh, a pomoc. Dále eh, tam máme službu, která se zabývá eh, různým harašením v práci nebo nějakými obtěžujícími věcmi. A dále hm, některé věci jsme i pokud jde o pravidla, zreformovali, abychom zohlednili třeba osoby s postižením nebo které mají postižené dítě. A neustále revidujeme eh, naši legislativu, abychom, eh, kde tedy za to zodpovídá komise, abychom vylepšili tu situaci. Snažíme se také podněcovat ke sportovním aktivitám a tak dále. Všechna ta opatření vám můžeme dát k dispozici, máme je tady schrnutá a samozřejmě je Evropskému parlamentu dáme k nahlédnutí. Děkuji. Děkuji vám srdečně. za vaše informace v roce 2015 skutečně došlo ke snížení o 5% a pak zajisté došlo k externalizaci a vznikl určitý vývoj, který není úplně pozitivní a samozřejmě vznikají zde určité potíže. Chci se zeptat stínových zpravodajů, zdali mají nějaké otázky a jestliže tomu tak není, tak bych chtěla dát slovo panu Rusovi na závěr naší diskuse. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve musím říci, eh, že je zřejmé, že um, ty argumenty jsou velmi komplexní. Eh, připravují se tady různá opatření a zohledňují se nejrůznější faktory. Různé proměny. A komise samozřejmě tyto věci nemá všechny pod kontrolou, nemůže mít, to je zřejmé. Paní zpravodajka již připomněla, že tato reforma přišla v době ekonomické a finanční krize v celé Evropě To celé vzniklo no, v předchozích letech, ale pokračovalo to a členské státy se snažily snížit eh, náklady na, na evropské úředníky a eh, to je něco, co probíhalo i v členských státech. Byl tedy, tedy politický požadavek a tady není v mé pravomoci toto posuzovat. To je něco, co spadá do působnosti těch, kdo přijímají politická rozhodnutí. Byl tady tedy určitý politický vstup, byla snaha tady snížit tyto výdaje a z toho potom vyplynuly ty návrhy, pokud jde o zmrazení platů a penzí po určitou dobu. A interinstitucionální dohoda také vedla ke snížení 5 zaměstnanců. To se týkalo všech institucí, nejenom komise. komise, jak tady bylo řečeno, potom eh, musela přijmout příslušné normativní texty. V evropském právním systému legislativní návrhy nejsou pouze na komisi nebo ta legislativní pravidla a to, co zjistil účetní dvůr ve zprávě, a komise s tím podle mě do velké míry souhlasí, jsou platné. Bylo zkrátka potřeba, nebo bylo by potřeba eh, lépe programovat a předběžně hodnotit eh, důsledky takových opatření, která měla přivést eh, nebo která měla vést k úspoře prostředků. Samozřejmě měl proběhnout monitoring i dopadů e, V textu zprávy je také obecně řečeno, že účetní tvůr schromáždil objektivní údaje, na které nebyly spochybněny komisí. Komise s nimi souhlasila. Ta čísla mm, byla odrazem skutečnosti a vedlo to k závěrům, které jsou logické. Komise s tím plně souhlasí. Úspory byly dosaženy, dokonce výrazněji, než to bylo původně plánováno. Můžeme připomenout, že největší část těchto úspor pramenila ze zmrazení důchodů a soudní dvůr potom řekl, že to neproběhlo tak, jak proběhnout mělo. další opatření přijdou eh, v dlouhodobém horizontu během další reformy kariérní struktury platů. A účetní dvůr z toho vyvodil určité důsledky, které nejsou nahodilé, jsou logické a říká se, Eh, tedy, že úspory byly dosaženy, vyšlo to z politických rozhodnutí, ovšem bude samozřejmě dále potřeba přihlédnout k negativním dopadům, eh, ke kterým skutečně došlo velmi rychle. A já to nechci více rozepírat, protože si myslím, že paní Garcia již velmi pěkně schrnula tuto situaci. Schrnula všechny negativní dopady, ke kterým reforma vedla. Bude tedy potřeba poučit se z toho, co se stalo a komise to uznává. Jejím záměrem je situaci napravit, Myslím si, že návrhy, které učinila, podle mě kráčí správným směrem. Bude se snažit vhodnými opatřeními v každodenní eh, provozu i jinak vše napravit. Já doufám, že zpráva pro vás byla užitečná a že bude určitým efektivním stimulem, který vylepší řízení a zprávu a i pravidla, která se uplatňují v této oblasti tak jak uvedla paní zpravodajka. budou vyjednána v rámci příštího víceletého rámce. So, dann vielen herzlich. Děkuji vám srdečně. Tak jsme skončili naši práci dokonce o chvilku dřív ve srovnání s dnešním dopolednem. Děkuji všem, kteří se účastnili našeho programu. Děkuji členům účetního dvora, především panu Rusovi za zvláštní zprávu. Také děkuji komisi a také těším se na informace, které nám ještě poslech, zašlete a já vám přeji ještě hezký večer a zítra se uvidíme. Naschledanou.